Uh, uh, um, Dobré odpoledne všem. Rád uh, bych zahájil. Je to skvělé vidět tady tolik lidí. People as possible um, uh, from uh, in the public gallery, so to speak. Uh, I'm afraid this is quite a small committee room. Uh, there are one. Tak a. Je tady trochu důkazů. Je tady poměrně dost místa, takže eh, tak máme eh, dost eh, prostoru a vítám také poslankyně a poslance. Doufám, že se ještě další připojí. Oni budou dnes flexibilní a posadí se tak, kde bude volno. Také bych tady chtěl přivítat Petra Moreiru, který je předsedou výboru pro mezinárodní obchod jeho výbor jako výbor pro obchod je výborem zodpovědný za zprávu eh, a koordinaci eh, všech těchto záležitostí. A myslím, musím říct, že bych eh, chtěl zdůraznit, jak výborně se zhošťuje svých povinností. Je to tedy vlastně během tohoto volebního období naposled, co jsem předsedou výboru, co tady takto předsedám tomuto jednání a domníváme se, že e, to dnešní téma je tak zásadní pro všechny občany Unie, pro všechny jednotlivé e, zúčastněné strany, e, že se nám zdálo důležité z pohledu výboru pro vnitřní trh také reflektovat některé naše priority, některé naše specifické záležitosti regulování spolupráce v oblasti norem výrobků a služeb, to je jedno důležité téma. A pak je tady otázka zadávání veřejných eh, zakázek. V tomto směru máme eh, velké know-how a rádi bychom ho také dali k dispozici v tom procesu. A při cestě ku předu v rámci té spolupráce v oblasti regulace e, se také budeme muset zabývat některými dalšími věcmi, které se <clears throat> objevují v souvislosti s vyjednáváním TTIP. Před dvěma lety jsme se eh, vlastně začali zabývat eh, s celou řadou lidí již některými z těchto otázek. Následně v minulém roce eh, máme prostě pravidelnou spolupráci s americkou stranou a máme také pracovní vztahy s třemi regulačními orgány, které jsou do celého procesu zapojeny ze strany Spojených států. Je to výbor pro bezpečnost, je to federální, eh, dále federální <clears throat> výbor pro obchod a eh, předseda eh, právě toho výboru pro bezpečnost Eh, výrobků byl také přítomen, aby se k našemu výboru obrátil se svým eh, příspěvkem. Co se plánování naší práce týče, eh, toto je jednání, které je možno sledovat, protože je nahráváno, takže můžete se pak na to podívat na webu, vše se Eh, nahrává. Nevím, jestli máme nějakou další místnost, kde je eh, možno sledovat eh, paralelně toto jednání? Myslím, že ne, takže ti, kdo chtějí být tady teď tak, a nemají dost míst tak sezení, tak bohužel budou muset stát. Všechny řečníky znáte, nemusím je dlouho uvádět, každopádně je vítáme. Panel máme zde, takže máme své hosty a pak po jejich příspěvcích budou moci poslankyně a poslanci klást otázky. Pak jsou tady další účastníci z občanské společnosti, jestli to mohu takto nazvat, kteří také budou chtít přispět a doufám a těším se na jejich eh, vystoupení. Jsem skutečně velice rád, že Ignacio Bacero, který je e, za Evropskou unii e, hlavní vyjednávač, je mezi námi, přijel přímo z Madridu. Americký e, kolega se blíží a skutečně jsme Eh, chtěli, aby tady byli oba dva najednou a možná trošičku posečkat, ale zeptáme se eh, pana eh, Vasiry, zdali chce vystoupit i teď, anebo zda počkáme. Dobře, tak se domnívám, že jsem asi všechny ty technické záležitosti již zmínil. Tlumočení máme v plné sestavě, celý e, režim je k dispozici. Jak vidíte, je tady dokola celá řada e, tlumočnických kabin a vy si můžete navolit respektivní kanál. Bylo e, mi řečeno, že musíme ještě formálně schválit pořad jednání, e, takže doufám, že souhlasíte. Nevidím žádné námitky. Jednání je teď již legitimní. My spadkáme ze srdce. A já doufám, že jsem tedy pokryl všechny ty první body a myslím, že vzhledem k tomu, že by bylo asi dobré, kdyby pan Mulany a pan Veselý hovořili jeden po druhém, a přitom máme poměrně natlačený program, tak navrhuji, abychom začali s tím druhým eh, kolem eh, prezentací. Eh, možná, že vás budeme muset přerušit. Omlouváme se předem, ale bude asi dobré, když teď začneme s vámi, aby pak pánové mohli hovořit jeden po druhém. Takže máme dvě zasedání. Eh, vlastně eh, vyjednavači nám eh, řeknou, jak ta scéna vypadá, pak budeme hovořit o výzvách a ziscích spolupráce mezi představiteli průmyslu a spotřebitelů na obou stranách Atlantiku. Pan Santiago byl generálním tajemníkem Evropské normalizační <clears throat> Evropského normalizačního úřadu. Eh, spolupracoval s námi již vícekrát. Jak možná někteří z vás nevědí, tento výbor je také zodpovědný za normy, za standardy a také za nedávné nařízení. Martin Kurs je eh, šéf oddělení pro klimatické změny a eh, je také představitelem MDA, což je Německá automobilová asociace. A pak tady máme třetího hosta, který k nám často přichází. Je to generální ředitel Bírke, což je Evropská organizace spotřebitelů. A e, Tady ještě všem připomínám, že se jedná o výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Tento druhý aspekt bereme nesmírně vážně. Takže asi tolik a myslím, že teď vyzvu Helenu, aby začala a když e, Až přijde pan Mulany, tak mu okamžitě předáme slovo, jsme takto domluveni. Bude tedy dobré, když nám řeknete ze své perspektivy, to znamená z vedení Evropského normalizačního úřadu, jak tuto situaci vidíte. Děkuji vám, děkuji za pozvání. Jsem skutečně velice ráda, že mám možnost eh, tady se eh, podělit o své názory hned možná dvakrát. Eh, chtěla bych začít okamžitě, ale dovolte kratičký úvod. Jsme tedy eh, orgánem, který se zabývá především elektrotechnickým eh, eh, odvětvím. Máme 33 a 28 Eh, orgánů na národní úrovni, pak máme tři členy ze zemí EFTA, to znamená Norsko, Island a Švýcarsko a rovněž eh, makedonský orgán a rovněž eh, Turecko je plnoprávným členem našeho úřadu. Máme také přidružené členy, to jsou národní orgány v sousedních státech kolem Evropské unie na základě sdělení Komise o politice sousedství a e, jsou to tedy národní orgány, e, a pak jsou tady ještě další národní orgány, které nejsou začleněny do té politiky sousedství. Spolupracujeme s nejrůznějšími typy organizací, obchodními, společenskými a dalšími. Seneleku a vím, e, máme zhruba 100 e, takových e, průřezových organizací, které využívají našich poznatků. Myslím si, že v kontextu diskuzí kolem TTIP je otázka porovnání těch dvou systémů normalizačních, standardizačních, amerického a evropského E, ta jednání e, představují určitou šanci, určitou příležitost. Myslím, že je také důležité zdůraznit, že zhruba 70 standardů, e, které produkujeme, se netýkají legislativy, ale byly rozvinuty soukromým sektorem, který se domnívá, že je to nutné, užitečné a tak dále. A 30 norem je podporováno evropskou legislativou a je také důležité, abychom si podrželi ty zásady, které eh, podporují evropský eh, systém podporování veřejného zájmu. Americký systém standardizační je odlišný. My máme tři eh, evropské orgány a je poměrně jednoduché zjistit, kam je třeba se obrátit, když potřebujete evropskou normu, evropský standard. Ve Spojeném ve Spojených státech je ANSI, což je American National Standard Institute a ten má víc jak 300 jednotlivých členů na území Spojených států. Pak jsou také ještě na trhu eh, standardy, které eh, vyvinuli zahraniční konzorcia a další normy. To znamená, že my musíme pracovat s více jak šestisty eh, různými institucemi, které vytvářejí standardy eh, na území Spojených států. To znamená, že na Evropě eh, se jedná nějak, o nějakých 20 tisíc norem a pro stejný sektor ve Spojených státech je to víc jak 60 tisíc norem, což znamená, že náš život a život našich hospodářských subjektů se tím značně komplikuje. Chtěla bych zdůraznit hlavní rozdílné rysy mezi evropským a americkým systémem. Za prvé, v Evropě Sincelek podepsal eh, kód dobré eh, praxe VTO a těch 33 členů eh, Saneku to rovněž podepsalo. Ve Spojených státech Eh, jedná se vlastně o tu přílohu 3, tu podepsala ANSI jménem Spojených států. Já jsem řekla, že my máme eh, v Evropské unii tři normalizační eh, úřady a víc jak 600 organizací, které vytváří normy v jednotlivých odvětvích činnosti. My jsme se pokoušeli pracovat velice těsně, aby tady nevznikly nějaké konfliktní standardy a aby byl zajištěna koherentnost celého systému. Takže eh, nesmíte toto vzít eh, úplně, úplně doslova, ale musím říct, že tady vlastně na evropském trhu nejsou nějaké eh, konfliktní eh, standardy. Je možné, že jeden produkt vyžaduje více standardů, to znamená, že jeden standard, více standardů se vztahuje k jednomu typu výrobku, zatímco ve Spojených státech je možné, že <clears throat> existují protichůdné standardy na trhu. Ve evropském situace, za pravidla 7 Senelek eh, stanovují, že pokud existuje standard Evropské unie, tak těch 33 eh, národních členů musí přijmout identické standardy. Ve Spojených státech tam můžete mít různé standardy, které jsou mezi sebou v rozporu a záleží na státu, ve kterém se snažíte své zboží uvést na trh. A co se týče podpory legislativy, tak v Evropě panuje určitá tendence, kterou hospodářské subjekty vyžadují. Je ta otázka samo prohlášení o konformitě a pak dochází tedy k dozoru na e, trhu, aby se zjistilo, zdali ten příslušný výrobek je v souladu ze standardy. E, v Americe, ve Spojených státech je určitá tendence Eh, postupovat tímto způsobem, ale je tady do, do hry ještě vstupuje třetí strana, která poskytuje tu certifikaci dřív, než je výrobek uveden na trh. Pak jsou tady jasné rozdíly, co se týče těch 30%, eh, které používáme jako podporu legislativy v evropském případě. Ta evropská legislativa E, vlastně vyzývá, aby byly standardy v předstihu e, vytvořeny, aby podpořily určité legislativní normy. Takže všechny zúčastněné strany vědí, jak e, to je a ty, kteří chtějí přispět k tomuto pro výsledku, tak postupují prostřednictvím těch národních úřadů. Je to plně transparentní proces a informace jsou poskytovány v předstihu. Ve Spojených státech pokud jsou určité standardy eh, jmenovány, tak eh, prostě když existují v legislativě, takže e, některé agentury se mohou rozhodnout, že ty standardy e, budou e, jaksi aplikovat, ale není tam ta flexibilita při tom procesu jejich tvoření. Tam samozřejmě také vůle ze strany hospodářských subjektů evropských věci zjednodušovat a my také plně sledujeme ISO a IC, mezinárodní orgány a v tomto směru také dodržujeme e, nařízení 1025 ve Spojených státech se ISO e, vnímají jako mezinárodní standardní, e, standardizační normalizační orgány E, jako ANSI, když to my jsme regionálními orgány, vytváříme standardy pro Evropu a samozřejmě sledujeme i mezinárodní vývoj, který vyplývá z toho, co činí ISO a IC. 20 katalogů je jako ISO, 75 jako identický s IC. Musím říct, že to procento odpovídá také úrovni činnosti v ISO. Takže pokud se podíváte například na strojírenství, eh, tak tam je je to víc jak 70 identičnosti, zatímco tam, kde není technický výbor ISO, tak samozřejmě ta úroveň přijímání mezinárodních norm je nová nízká případně, protože samozřejmě eh, ten rozdíl eh, je obrovský. Ve Spojených státech vlastně není statistika dostupná, co se týče norem ISO a ICI a e, všechny, e, že veškerá ta úroveň informace je poměrně nízká. To jsou tedy ty rozdílnosti a zároveň si myslíme, že je užitečné pracovat s těmi rozdílnostmi. Ty tři evropské normalizační agentury se domnívají, že je možné optimalizovat užívání, využívání spolupráce v této oblasti a podporovat přístup na e, tedy obchodu na trhy Eh, na ty respektivní trhy. Eh, je tady návrh memoranda, ve kterém zmiňujeme postup, kterého bylo dosaženo, ale byli bychom opravdu rádi, kdyby ten postup, eh, ten postup byl rychlejší a je třeba zdůraznit vzájemné porozumění a to je také jedna z věcí, které jsme definovali. My jsme přesvědčeni, že prostřednictvím spolupráce v této oblasti přes ty problémy, které existují, by bylo možné, a bude možné zjednodušit obchodní výměny mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Domníváme se, že je velice důležité neustále eh, osvětlovat ten celý proces. Ty standardy musí být eh, řízeny trhem a musíme také dbát na to konečné užívání standardů, když definujeme celý ten eh, normalizační proces. A to jsou ta sdělení, která se snažíme definovat velice přesně s našimi americkými kolegy, abychom v tomto směru postoupili ku předu. Takže máme určitý cíl, to znamená podepsat eh, dohodu v letošním roce, v roce 2014. A pak, jaké jsou ty potenciální sektory, kterých se týká spolupráce? To jsou mm, je celá řada. Některé, některé odvětví, než jsme se shodli, Eh, jsou mimo dosah našich regulátorů zatím, takže já to jenom tak stručně projedu. Tady máme odvětví, eh, které spadají pod cen Senelek a eh, ještě závěrem bych vám dala takový seznam toho, co bychom si přáli. My očekáváme, že nastane koherence, tedy to je očekávání na TTIP, dále kompatibilita standardů, což eh, se domníváme, že je věc, na které by se mělo pracovat ještě tím, než se ty standardy stanou závaznými. Dále eh, je třeba, aby se eh, každá ze stran zamyslela nad tím, které ze standardů potřebuje a no, aby tady byla dostatečná vzájemnost. To určitě zajistí všechny eh, zájmy, eh, o které tady jde. Děkuji vám. Děkuji vám za velice obsáhlou prezentaci. Mimochodem ty prezentace jsou zde k dispozici, eh, pokud je nemáte, můžete se mě přihlásit, ale budou později také na našich webových stránkách. Tak a já bych chtěl přivítat pana Mlanyho, který právě dorazil z letiště. A my se eh, nyní můžeme pustit tady do toho širokého tématu, v čem se liší eh, typ od běžných dohod o zónách volného obchodu. A já musím říct, že je na velkou ctí, že oba dva pánové jste tady. Eh, Ignacio Besedo je zde velice dobře známý jako šéf vyjednavač z Evropské strany. Má zkušenosti v oblasti obchodu, eh, pracuje pro DG Trade v komisi a mm, my jsme tady měli Eh, už eh, mnoho eh, setkání v rámci tedy té, toho jednání euroamerického. No a pan kolega je právě tady za tu americkou stranu. Takže oběma dám posudně slovo a doufám, že potom budeme mít příležitost klást otázky. Takže, mm, a jako první asi pan Besedo. Děkuji je by velkým potěšením, že se mohu účastnit tohoto slyšení. Myslím, že no, otázka, která tady zazněla, je velmi zajímavá, poněvadž TTIP je dohoda o volném obchodu, ale já si myslím, že je to ještě něco víc než pouhá dohoda o volném obchodu. A je jasné, že se budeme zabývat eh, otázkami překážek, přístupu na trh, eh, investic, ale chtěli bychom také vytvořit eh, daleko silnější rámec pro regulační spolupráci mezi Spojenými státy a Evropou. No a samozřejmě, že to zajímá výbor ENTA Evropského parlamentu, který má kompetence právě v regulační oblasti. Samozřejmě, eh, když tady hovoříme o tom, že TTIP je více než dohoda o volném obchodu, eh, je třeba, aby se zabývala tato dohoda TTIP také těmi eh, základními a ústředními věcmi, které se týkají obchodu. To znamená, bude se to týkat také tarifů, investic, investic do služeb a také zákonů o veřejných zakázkách. To je také kompetence výboru ENTA. A možná, že v této souvislosti eh, dovolte několik eh, konkrétních eh, poznámek k státním zakázkám. To patří pro nás k těm nejhlavnějším, nejústřednějším tématům vyjednávání, ehm, protože my teď máme tady trhy na obou stranách, které fungují na jaksi národní principech a my jsme zatím projednávali zatím eh, restrikce, které se aplikují na centrální úrovně a doufáme, že se nám podaří pokročit vpřed. Neměli bychom rovně zapomínat na to, že eh, ve Spojených státech je také mnoho restrikcí na úrovni jednotlivých unijních států, čili i toto bude třeba nějakým způsobem řešit, poněvadž to závažný problém. Eh, všechno to, co se týká státních zakázek, tak eh, to samozřejmě musí být v souladu s legislativou v tomto parlamentu, eh, také samozřejmě se směrnicí pro veřejné zakázky. Zabýváme se tedy eh, sestavováním kapitoly o státních zakázkách a ta se hodně z naší strany odvíjí právě od příslušné směrnice. A samozřejmě eh, se to týká také různých zelených zakázek. Já eh, si nicméně myslím, že tou specialitou té typu je to, že se velmi soustředíme na regulační otázky. Pokoušíme se zvýšit regulační kompatibilitu mezi oběma trhy a samozřejmě to přináší velice zajímavé aspekty a novinky pro toto vyjednávání. A Tady je zejména důležité si uvědomit, jak centrální roli hrají v těchto debatách regulátoři na obou stranách Atlantiku. Je zcela jasné, že zapojení těchto regulátorů je důležitý princip my si samozřejmě nepřejeme v žádném případě změkčovat eh, naše politiky, pokud se týče právní jistoty, sociálních jistot, eh, ochrany životního prostředí a tak dále. A toto je principiální přístup z naší strany a zhodujeme se v tom i ze strany Spojených států. TTIP by měl na jedné straně přijít s horizontálními pravidly, Eh, které eh, budou řešit eh, různé aspekty naší regulační spolupráce, bude se to týkat regulační koherence, také se to bude týkat jednotlivých standardů, jak tady zaznělo už v minulé prezentaci, dále kapitola o sanitárních a fitosatinárních opatřeních a pak se budeme zaměřovat na jednotlivé konkrétní Eh, sektory, kde se budeme snažit dosáhnout konkrétní eh, regulační kompatibility. My si přejeme kvalitní horizontální pravidla, která by tedy vydržela do budoucnosti a eh, také si přejeme, abychom zdokonali li spolupráci mezinárodních organizací, které se zabývají regulačními, regulatorními záležitostmi. Takže já myslím, že budeme muset dosáhnout vhodné kombinace jak horizontálních, tak také odvětových závazků. Nebudu to tady rozvíjet do detailů pro jednotlivé regulatorní oblasti, ale možná, že bych tady zmínil pět hlavních principů, které by měly inspirovat naší práci o, na horizontálních pravidlech. Za prvé musí být jasné, že chceme dosáhnout lepší interoperability mezi americkými a evropskými regulačními rámci. Nemůže to udělat tak, že budeme očekávat, že jedna strana si zůstane na svém a ta druhá eh, bude sáhat k fundamentálním změnám. My eh, máme dosti rozdílů v jednotlivých standardech. Ty ještě přetrvají, ale přesto eh, bychom mohli zlepšovat interoperabilitu mezi těmito různými standardy. Tady je třeba se zaměřit na to, jak lépe podněcovat standardizátory ke spolupráci. Druhý princip, chtěli bychom dosáhnout vyšší míry regulatorní kompatibility. Důležité bude, abychom posilovali regulatorní spolupráci a dialog a zlepšovali úroveň konsultací a toto by se mělo odehrávat eh, převážně na, eh, v počátečních stádiích regulatorního procesu. My už jsme měli příležitost eh, o tomto debatovat. To se týká našich vzájemných regulátorů. A snažíme se, aby se používaly regulatorní přístupy které budou co nejkompatibilnější. Třetí princip. My eh, tedy samozřejmě provádíme regulaci a eh, je třeba k tomu přistoupit systematičtěji a zároveň proskoumávat všechny možné eh, možnosti ekvivalence nebo vzájemného uznávání, poněvadž my se snažíme, aby míra ochrany na obou stranách Atlantiku byla srovnatelná. Za čtvrté, chceme posilovat kompatibilitu a konsistentnost regulatorních rámci ve všech regulovaných oblastech a odvětvích. A abych to řekl jasné, je to od bezpečnosti potravin po regulaci finančních služeb my domníváme se, že toto je naprosto nezbytné. No a za páté, tak jak postupuje eh, regulace, budeme se muset zaměřit na nové regulatorní výzvy. Eh, to se týká také regulatorních struktur, Eh, my máme eh, plnou podporu všech těch, který se to týká a to znamená také biznisu, spotřebitelů, odborářů a tak dále. No a chceme být také kreativní eh, také v oblasti interakce s regulátory a s legislátory, poněvadž mnoho z toho, co zde jednáme, se potom bude muset projednat ještě v příslušných parlamentech, tedy zde a Eh, také v americkém senátu. Takže já si myslím, že toto je důležité a toto je třeba vzít v úvahu, když se zaměřujeme na výzvy, které před námi stojí. Pokud se týče té, těch horizontálních pravidel, tak eh, my už jsme zahájili práci v mnohých oblastech, v mnohých odvětvích, automobilový průmysl, chemie, farmaceutika, eh, zdravotnické přístroje, textil. A vždy jsme začali analyzovat a identifikovat konkrétní kroky, jaký by bylo možno dosáhnout, tak abychom si počínali tedy také úsporně ale zároveň nepřistupovali na změkčování regulatorní ochrany, jak v Evropě, tak ve Spojených státech. To je samozřejmě velice důležité, nebude to nic jednoduchého, vyžádá si to řadu investic na obou stranách, ale zřejmě to bude jeden z nejvýznamnějších cílů. Minulý týden proběhlo čtvrté kolo jednání A při eh, příští návštěvě Bruselu bude příležitost eh, vyjádřit eh, těm výsledkům politickou podporu a zároveň se budeme chtít domluvit s Američany a znovu potvrdit to, že chceme pokračovat dále a poměrně svižným tempem. Samozřejmě přejeme si eh, pokračovat vhodnou rychlostí, abychom eh, v bezké budoucnosti dospěli k dobrým výsledkům. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to bylo velmi jasné, to vytyčení těch skutečných eh, výzev a pohyb a e, posunout se od, e, od dohod volného obchodu směrem k partnerství. E, tento výbor do toho chce být zapojen a my, myslím, i připravujeme takto půdu a program pro naše následovníky a mnozí z nás, mnozí kolegové budou součástí tohoto procesu, když zasedne nový parlament na podzim. Já nyní srdečně zdravím Eh, Dena Mulényho a žádám ho nyní o eh, jeho projev a poté si uděláme diskusi, kdo se hlásí. Už eh, máme několik přihlášených. snažíme si vás zapamatovat a otázky tedy budou položeny posléze, ale napřed si vyslechneme pana Mulényho. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Uh, Ta příležitost uh, promluvit k vám o TTIP. Myslím, že eh, chceme-li eh, posuzovat TTIP, musíme začít eh, ze dvou východisek. Máme již velmi propojené Eh, trhy, výměna zboží a služeb v řádu 3 miliard dolarů denně. To je vztah, který přímo podporuje 13 eh, milionů eh, přímých pracujících na obou stranách Atlantiku. Ale je to také vztah který by mohl být ještě lepší, jak říkají naši lidři. Mohl by být ještě výkonnější a proto musí být ambicioznější, musí být rozsáhlejší. Dalším aspektem Ehm, našeho eh, východiska při posuzování TTIP je zvážit, že USA a Evropská unie má e, řadu problémů vzájemných, ale současně sdílíme velký soubor univerzálních hodnot e, a na základě nichž můžeme globálně spolupracovat. Oba jsme zastánci globálního systému obchodování, aktivně se podílíme na Světové obchodní organizaci e, při šíření multilaterálních pravidel, takže jsme schopni spolupracovat, abychom prosazovali nejenom bilaterální otázky v oblasti obchodu, obchodu a investic, ale také řešili otázky globálního rázu. Jak již Ignacio řekl, v rámci bilaterální spolupráce v této dohodě musíme eh, odstraňovat tradiční bariéry obchodu, eh, celní poplatky, podporovat eh, obchod se službami, musíme podporovat investice a investory ale jak Ignacio také uvedl, jedna z věcí, která je snad největší výzvou a také potenciálně nejprospěšnější eh, je právě v této regulační oblasti. Jednoduše řečeno, snažíme se eliminovat eh, bariéry související se zbytečnými eh, regulatorními nebo regulačními rozdíly a zdůrazňuji slovo eh, zbytečné, eh, protože pravdou je, že eh, nejde o deregulaci jako takovou, nejde o odstraňování regulací, ale jde o to zachovat vysokou úroveň ochrany pro lidi, spotřebitele, životní prostředí, pro občany obou stran Atlantiku, ale musíme odstraňovat bariéry, překážky, které například mm, ovlivňují rozdíly v nákladech a cenách. My přistupujeme k této práci Eh, po různých eh, kolejích. První je, eh, jsou technické překážky obchodu, to jsou například technické regulace a také normy, s tím, se, s tím souvisí i první přednáška, dále v oblasti nezávadnosti potravin, to znamená sanitární a fitosanitární opatření, dalším přístupem je spíše horizontálnější přístup. Hovoříme tomu regulační koherence horizontální průřezové aspekty eh, našich eh, nařízení o rozvoji obchodu a mm, cílem tady také je snižovat náklady. A jak Ignacio také uvedl, můžeme samozřejmě toho mnoho udělat horizontálně, eh, například z hlediska obchodní disciplíny a tak dále ale je zde také určitá příležitost v konkrétních odvětvích pracovat na, eh, eh, na odstraňování eh, regulačních divergencí rozdílů. Myslím, že ve všech oblastech je klíčové to, že máme k dispozici řadu nástrojů. Některé z nich nejsou zcela nové, už v minulosti my jsme na tom pracovali například na eh, ekvivalenční dohodě o organických potravinách, eh, dále na standardech interoperability a chytrých sítích a také certifikaci a testování telekomunikačního zařízení, uznávání eh, praktik výroby vína a různých bezpečnostních inspekcí. Myslím, že jak Ignacio řekl, existuje celá řada nástrojů, počínaje sdílením informačních dat eh, až po odstraňování opakovaného nebo eh, dvojího testování eh, na stejné normy, posuzování zhody a je zde tedy celá řada nástrojů, které můžeme také uplatňovat v rámci horizontálních procesů a v jednotlivých odvětvích, abychom snižovali tyto náklady a naši vyjednavači na těchto možnostech a nástrojích eh, pracují eh, a doufají, eh, že zanedlouho to přinese plody. Jedním z příkladů je jeden z klíčových nástrojů v rámci průřezového průřezové oblasti, to, jsou, to je oblast regulatorní a normalizační. Tady jde například o transparentnost a časná příležitost zainteresovaných stran vyjadřovat se k názorům, zohledňovat eh, návrhy, vyjadřovat se k návrhům a zohledňovat je. Jakmile bude ta eh, síť, transatlantická síť dost eh, rozsáhlá a hustá, tak na obou stranách to může přispět k vytváření lepších norem a regulací a také snižovat nebo zmenšovat rozdíly mezi nimi samozřejmě za určité zvolené úrovně ochrany, ale může to omezovat eh, nebo zmenšovat rozdíly. Takže naše delegace zkoumají všechny možné nástroje, které lze uplatnit pro odstraňování těchto regulačních rozdílů. Pokud jde o globální stránku věci, velmi stručně eh, sdílíme názory ohledně eh, postavení podniků a jejich účast na mezinárodních trzích Eh, v různých částech světa je trend, kdy země vyžadují, eh, aby určité produkty byly nakupovány lokálně a, a tudíž někteří z našich eh, výrobců E, musí e, vlastně do svých produktů a služeb zahrnovat e, více místního lokálního obsahu. A to jsou věci, na kterých můžeme spolupracovat nad rámec dalších globálních otázek. Například podpora vysokých eh, eh, norem ochrany životního prostředí, ochrany eh, divoce žijících zvířat, volně žijících zvířat. Obě naše ekonomiky mají například ustanovení o ochraně práce a bezpečnosti při práci, což neplatí pro všechny země světa. Domníváme se, že jedna z nejdůležitějších věcí, eh, které můžeme eh, dosáhnout v rámci rozvoje tohoto obchodního a investičního partnerství, je otevřít dveře eh, pro všechny zainteresované strany, od velkých pomalé podniky, občanskou společnost, akademiky, zástupce pracujících a tak dále. Je totiž nutno poznamenat, že tato jednání obrážejí také postoje eh, zainteresovaných stan, stran a je důležité mít i jejich podporu. Eh, při každém kole jsme během eh, vyjednávání poskytli našim vyjednavačům i nám samotným eh, přímo vstupovat do jednání se zainteresovanými stranami, vyslechnout si jejich názory, reagovat na ně a vytvořit tak eh, dvousměrný nebo obousměrný eh, dialog mezi zainteresovanými stranami, které se o tento proces zajímají. Americký obchodní zástupce v USA minulý týden vydal další dokument, kde popisuje poměrně podrobně podle jednotlivých témat naše naše postoje v jednání. Ehm, v tomto dokumentu je také uveden e-mail, e-mailová adresa pro případné zasílání eh, komentářů na tématy typ ze strany zainteresovaných stran. Takže co jsme vlastně dělali během všech těch kol? Já jsem se zmínil, že se to e, vlastně dost vyvíjelo, takže během posledního kola e, to bylo čím dál tím víc přímých e, vlastně reakcí mezi těmi vyjednavači a jednotlivými zúčastněnými stranami. Oni, oni si opravdu váží toho, že mají možnost přednést své, své názory, ale zároveň je pro ně také velmi zajímavé, aby se mohli konkrétně pobavit s těmi vyjednavači. My se pořád snažíme na naší americké straně zlepšovat komunikaci, více eh, komunikovat eh, s těmi zúčastněnými stranami, vysle, eh, vyslechnout průběžně jejich připomínky. Takže asi to je všechno. Budu se těšit na otázky. Předseda, děkuji vám oběma za to, že jste nám tady vykreslili takové široké pole, široký rejstřík jednotlivých témat. Mám tady velmi dlouhý seznam řečníků a nemáme příliš mnoho času. Nevím ani, jak dlouho naši dva vyjednavači nás eh, tady mohou těšit svou přítomností, takže kolegy prosím, aby byli opravdu struční a hovořili maximálně k věci. Budou na to mít celých 60 vteřin. Takže takhle to asi vypadá s tím seznamem. Mrs. McClarkin, Mr. Engstrom, Mrs. Weiler, Mrs. Benarab Atu, who I welcome uh, to join us, and Mr. Arias. Anybody else? Ještě někdo by se chtěl připojit k těmto kolegům. Poslední šance, chytil se i pan Kreutzmann. Výborně. Tak, pan Kreutzmann, ano, a vy jste také na seznamu. Četl jsem vás. Takže asi tolik, paní Stajle. A máte prostě 60 vteřin. Děkuji, pane předsedo, děkuji také vyjednavačům. To bylo opravdu velmi nápomocné a je fajn, že jste tady. Nechceme být v situaci, abychom v roce 2017 přišli o jeden hlas o něco, co je velice, velice důležité. Americká delegace měla prezentaci v minulém týdnu a bylo to popsáno jako vytváření eh, vnitřního trhu mezi námi a spojenými státy, spíš než eh, dohoda dohoda o volném obchodu. Myslím si, že řada z nás, kteří nejsme opravdu Eh, potěšeni, protože eh, eh, víme, jak se investoři třeba k některým věcem staví, tak rádi slyšíme, že se tady mluví o transparentnosti, o kontaktu s zúčastněnými stranami. Chtěla jsem se na něco zeptat. Dneska je tady toto slyšení, zítra je další slyšení. Nebylo by dobré, kdybychom tady měli prostě specifický výbor pro tuto tematiku, aby se nedos, nedopoušť, abychom se nedopouštěli nějakých přehmatů a překrývání, abychom nedospěli k situaci, kdy to prostě za tři roky bude odmítnuté předseda. No, možná kolega Moreiro by se také k této otázce mohl vyjádřit. Je to parlamentní záležitost. A teď je na řadě pan Dion, prosím. Děkuji, pane předsedo. A také já chci poděkovat oběma pánům za to, že jsou mezi námi. Mám dvě propojené otázky, především k panu Malenemu. Nafta, dohoda nafta. S tím máte už nějakou 20-letou zkušenost. Četl jsem, že pouze 15 Američanů eh, jsou pro naftu, 45 je proti, protože jste přišli o řadu eh, eh, pra, pracovních příležitostí a tak dále. Jak to vnímáte? Druhá otázka. Když hovoříme o TTIPu, tak musíme rovněž zohlednit TTP, to znamená to trans eh, pacifické partnerství a NAFTO a když se třeba eh, uvědomím nařízení o označování, na kterém bychom se nějak eh, shodli mezi sebou, jak by se to vztahovalo k vašim dalším partnerům, budou to muset také řešit? Jak budete řešit ty odlišnosti? Děkuji. Další paní Rula. Ich den Vorschlag. Děkuji návrh paní Steiler mi připadá zajímavý, ale myslím si, že ve zvláštním výboru se příliš nedá toto projednat do detailu. A já mám eh, otázku k veřejným zakázkám. Je, jsem ráda, že se tolik zaměřujete na transparenci, poněvadž u veřejných zakázek eh, bývá právě netransparentnost zdrojem znepokojením. A tady je možno k tomu přistoupit také eh, možnosti eh, pozitivního nebo eh, negativního výčtu toho, na co se to vztahuje nebo ne. A mám tady otázku, zda se to bude týkat také vody, tak jak to máme ve směrnici o službách, anebo jestli se tam, tam ta voda bude tak nějak propašována. A ještě třetí otázka v této souvislosti. Máme poměrně jasná pravidla eh, pro spolupráci veřejného soukromého sektoru. Bude to respektováno v probíhajících vyjednáváních, poněvadž z dosavadních dokumentů Eh, to vypadá, že evropská strana eh, klade velký důraz na veřejnou a na tu spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Ovšem ta spolupráce je důležitá z hlediska demografického také. Děkuji, pane předsedo. Já vítám toto eh, společné prohlášení vzhledem k tomu výboru, ve kterém se účastním a e, rád, ráda bych se zeptala obou pánů na jednu věc, e, e, na ty regulační záležitosti. Jak vlastně výbor pro spolupráci v oblasti regulace je vnímán komisí, jak by měl spolupracovat, a e, jak se bude vyvíjet e, ten postoj k technickým záležitostem, jak vidíte ten celý vyjednávací proces a k veřejným zakázkám. To je samozřejmě něco, co v obou mých výborech sledujeme velice těsně. Je to vlastně mezistátní záležitost. E, pouze 37 států podepsalo GPA, jak to překonáme, jaký časový harmonogram máme v úmyslu e, adoptovat. E, bylo by lepší, kdyby, dejme tomu, z amerického pohledu, z americké perspektivy se to zatím dalo stranou. Jak to vnímáte? Děkuji vám. Paní Weiler, prosím. Děkuji. Já mám dvě otázky. První je adresována panu Becerovi z Komise EU. Přes příští týden budeme zde v plénu schvalovat pravděpodobně směrnici o eh, eh, zadávání veřejných zakázek třetím osobám a tady bude hrát určitá eh, roli, určitou roli i naše specifické problémy s USA a jinými průmyslovými zeměmi. Nepředjímalo by to velkou část debaty o TTIP, kdybychom se na tom usnesli a Neznamenalo znamenalo by to eh, určitý eh, náskok USA vůči EU. Druhá otázka na pana Muleniho. Vy jste eh, řekl, že nedojde ke snižování norem ani v oblasti práv spotřebitelů nebo zemědělským, zemědělském právu a tak dále. Náš výbor IMCO měl mnoho co dočinění s standardy, s normy. A ve veřejné debatě slýchám opakovaně, že zemědělské normy by neměly být stejné, jaké platí v Evropě. To znamená, normy, které vy máte v zemědělské produkci a v importu, jsou určitě jiné než ty normy evropské. Jak hodláte tento problém vyřešit? Děkuji, na řadě je pan Engström. Děkuji vám. Ehm, mám otázku k oběma Eh, přednášejícím. Ano, dohoda akta eh, eh, prostě neprošla před zhruba rokem. Vy jste se o tom zmínil. Pane Bersero, sledujete mě? Ano? Funguje to všechno? prostě akta neprošla eh, a byla tady prostě řada důvodů. Eh, někteří říkali, že to je vlastně za zády těch, který se to má týkat, nebyla tu veřejná podpora, ale víc než co jiného šlo o to, že ta jednání probíhala tajně a dokonce ani poslanci, Eh, ještě méně občané, kteří o to měli zájem, se dostali eh, k těm dokumentům. A teď eh, vlastně se má vyjednávat o TTIP úplně stejně tajná jednání za zavřenými dveřmi, kontroverzní záležitosti, které se netěší veřejné podpoře a zase chcete vlastně legislativně upravovat něco za zády legislativců. Děláte to schválně, tak, aby se ta jednání setkala s neúspěchem a nebo si prostě věříte, že přes demokratickou opozici se vám to tentokrát podaří prorazit? Děkuji, myslím, že pan Engstrom tady sdělil věci, které mu leží na srdci, to je důležité. A paní kolegyně, prosím, dobrý den, děkuji, abych se vrátila k takové globálnější vizi. E, pane vyjednavači e, ze Spojených států. Hovořil jste o významu multilaterálního aspektu jednání, ne pouze bilaterálního. Pokud teda bilaterální jednání by měla pokračovat, to mi vadí. Naši evropští sousedé jsou také Rusko, východní Evropa a středozemní moře. A tento přístup jít výhradně k spojeným e, státům, to pro mě znamená velký problém na mezinárodní úrovni. A můj další problém tkví v tom, že paní Santiago tady řekla, že chce prostě, aby ta dohoda byla podepsána v roce 2014. Já bych chtěla, abyste vyslechli občanskou společnost, veřejné názory. Teď prostě e, celá řada občanů říká, my nechceme to TTIP, nestojíme o to. Proč? Protože transparentnost není zajištěna. Paní Santiago hovořila o významu a e, vůli jít cestou transparentnosti a fair play. Ale jak to, e, mám, jak to máme rozumět? Co pak Spojené státy s námi hrají fair play v těch jednáních? Dá se tomu věřit? A za třetí, ještě poslední věc. Evropský vyjednavač řekl, že jste už začali pracovat a vyjednávat v určitých oblastech. Zmínili jste konkrétně chemické výrobky. A já bych chtěla vědět, jak to bude se směrnicí REACH. Bude vůbec dodržována, bude respektována? Děkuji. Předseda, děkuji. Pan Alias je další. Eh, Děkuji, pane předsedající Já jsem z těch, kteří jsou přesvědčeni, že tento, eh, tato potenciální eh, smlouva je nutná pro Evropu, nutná pro Spojené státy, ale o tom teď nechci hovořit. Mám konkrétní dotaz. Eh, jsou to otázky eh, kolem eh, digitální agendy. My jsme zatím to propojení mezi občany nezajistili úplně stoprocentně. Co se teď odehrává? Občané se domnívají, že ta dohoda se Spojenými státy není zrovna to, co by stálo za to, protože občané mají o Spojených státech trochu pokřivený obrázek. A já si myslím, že pro občany je tady třeba dělat trochu víc, nemyslet pouze na podniky. Myslím třeba na roaming a na takové takovéto záležitosti. Čím dál tím víc spotřebitelé se prostřednictvím mobilů také e, vlastně si zajišťují nejenom komunikaci, ale také e, obchodují a tak dále. A uvědomují si, jak to vypadá s těmi tarify. E, tarify jsou často velice, velice vysoké. Bude to představovat bariéru v obchodech se spojenými státy. Je to překážka pro občany, kteří by chtěli spotřebovávat konzumovat na druhé straně Atlantiku nebo se tam rozjet. A to je něco, co by v té smlouvě mělo také být ošetřeno. Předseda, děkuji. Pan Kreutzmann ještě v tomto kole. have only one question. Mám jenom jedno otázka. Vy víte, že eh, malé a střední podniky jsou páteří evropského hospodářství. Jak chcete zajistit, eh, že také jejich perspektivy eh, budou zapracovány? v Evropě máme malých a středních podniků 21 milionů a samozřejmě vliv na ně, dopady na ně budou silné. Děkuji vám, kolegové, za velmi stručné a pádné otázky, takže já dám nyní slovo eh, nejdřív našemu evropskému vyjednávači. Tak já bych eh, možná začal to otázkou transparentnosti, to tady zaznělo několikrát z mého hlediska, z našeho hlediska, je důležité zajistit řádnou informovanost evropských občanů o postupu vyjednávání. Z tohoto důvodu jsme ke každé oblasti vyjednávání vydali veřejné poziční dokumenty, kde je popsáno, čeho se Evropa snaží dosáhnout. Jsou to, jak říkám, eh, dokumenty veřejné a mimo jiné z tohoto důvodu, než eh, cokoliv eh, předložíme naše protistraně, Eh, jednáme mimo jiné také s výborem INTA, překládáme to parlamentu, překládáme to členským zemím. Eh, samozřejmě eh, jsou zde zastoupeny nejen výbor INTA, ale také jiné výbory prostřednictvím parlamentních mechanismů. Takže takto se staráme o transparentnost při našem jednání. Samozřejmě, že eh, nemůžeme zveřejňovat úplně všechno, protože to bychom nedělali nic jiného, to by prakticky znemožnilo vyjednávání, ale snažíme se eh, na veřejnost pustit maximum možných informací. A e, kdykoliv je nějaká zájmová skupina, která si přeje s námi projednat konkrétní věc, stavíme se k tomu velice otevřeně. A teď e, k několika konkrétním věcem, které zde zazněly. Tak zaprvé, pokud se týče vody, zásobování vodou, e, tady se nechceme zavazovat vůbec k ničemu. Zásobování vodou nespadá pod směrnici o veřejných zakázkách a my na tom nebudeme nic měnit. Nikde ani v kontextu vyjednávání o službách se nebude jednat o zásobování vodou. Já vím, že toto je věc, která je mnohde citlivá, například v Německu je to velice citlivá záležitost ve spolkové země takže toto se v rámci té typu nebude nějak měnit. Nicméně my se budeme zabývat v rámci služeb také veřejnými službami a to bude součástí vyjednávání se Spojenými státy. Pokud se týče eh, Rady pro regulatorní spolupráci, tak eh, to je součástí debatu, debaty. Pan komisař de Gicht eh, o tom veřejně mluvil a zatím tedy bude třeba eh, vyjednat, jak eh, prakticky tato rada bude fungovat. Pokud ovšem chceme, aby v rámci té typu vznikl nějaký systém, který se právě zabýval regulačními rámci, tak je třeba, aby regulatoři na obou stranách byli do procesu plně zapojeni. A proto eh, my eh, usilujeme eh, právě o tuto radu. To neznamená, že ta rada si bude tu regulační záležitost jak si monopolizovat, to ne. To bude dále dojednáváno standardním způsobem, ale jde právě o zapojení regulátorů. Takže to je princip té koncepce a kde tedy ta eh, rada bude jednou z eh, klíčových součástí eh, našeho institucionálního rámce. A opět budou další veřejné dokumenty, které zjeví, jakým způsobem to frakce bude fungovat. Další věc, to se týká tady eh, služeb a tady to bude obtížné zeměna pro americkou stranu, poněvadž tam je třeba jít na úroveň státu a my eh, chceme, aby výsledkem eh, byla, byly jasné závazky, jasné povinnosti na úrovni státu je to věc, kterou nebudeme ukládat, odkládat na později. My už teď o tom jednáme s členskými zeměmi, snažíme se zmapovat naše hlavní priority. Také eh, bych vás chtěl ujistit, pane Engstrome, že eh, nejednáme eh, o, o kapitole o intelektuálním vlastnictví bylo jasně řečeno, že v kontextu té typu eh, nebude eh, kapitola o eh, intelektuálním vlastnictví, o duševní vlastnictví. Samozřejmě si pamatujeme tady tu kritiku Evropského parlamentu vůči aktě a prosím, věřte mi, že my vyjednáváme pouze o omezeném, omezen, omezeně o problematice IPR a vychází to tedy z té eh, kontroverze kolem akta. A eh, to říkám zcela jasně. Dále chemikálie. A opět chci říct velice jasně, jak jsem řekl už několikrát. My vyjednáváme tak, aby v žádném případě nebyla ohrožena současná míra ochrany, tak jak ji máme zakotvenou v legislativě. My máme daleko vyšší míru ochrany, než je na straně Spojených států, to je Toska, a Spojené státy to prostě budou muset usnávat. A ani tedy vzájemné uznávání Eh, nebude eh, takovou odbočkou nebo zadními vrátky, eh, kterým by se opět mohly zkompromitovat naše vlastní standardy. My tady máme agentury pro chemikálie na obou stranách a tady jde o určité sdílení dat, tak aby mohly sloužit jako zdroje informací pro firmy, ale každopádně eh, náš legislativní rámec bude zachován a v žádném případě nebudeme změkčovat chemickou ochranu, tedy míru ochrany v oblasti eh, chemikálií. A tady jednoduše a prostě eh, chceme udělat co si ve smyslu regulačního rámce, ale jak říkám, žádný kompromis bezpečnosti. Pokud se týče malých a středních podniků, těm tedy přikládáme čím dál tím vyšší pozornost při jednání. Eh, chtěli bychom speciální kapitolu, která by se měla zabývat tím, jak usnadnit život eh, malým středním podnikům. V dosavadních eh, obchodních dohodách nic takového nikdy nebylo Čili tím se teď musíme zabývat a e, my se také snažíme, e, aby v podstatě ta regulace, o kterou teď usilujeme, aby jednoduše a prostě byla také ku prospěchu malým a středním podnikům. To se může týkat třeba taky e, farmakologických eh, firm a eh, těm, kteří vyrábějí léčiva, různé eh, přístroje zdravotnické, pro zdravotnická zařízení, pro zdravotnické použití. A mm, snažíme se tedy zabránit duplicitě různých povolení a, a certifikátů. Také tady máme otázku jak ztransparentnit eh, regulační režimy. Víme, že ten evropský je velmi složitý, ten americký možná ještě složitější. A nám jde o to, aby se malé a střední podniky poměrně jednoduchým způsobem dozvěděli, na co si musí dát pozor, co je čeká a budou chtít obchodovat na tom druhém trhu. Takže tím se zabýváme docela intenzivně, eh, tedy to otázkou, co by v tomto směru mohl udělat TTIP. Ano, eh, také jsem si všiml toho, že jste tady hovořili o telekomunikacích. Ty trhy jsou velmi, velmi odlišné na obou březích Atlantiku. A já si tedy jsem, si, jsem zaznamenal ten bod, který k tomu zazněl. Děkuji za tyto obšírné odpovědi a nyní je na řadě pan Malený, aby uzavřel tuto část. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o otázku po ostatních dohodách, jedna z otázek, která zde padla, je, čím se TTIP liší od jiných eh, dohod o volném obchodu. Jedná se v obou případech o velmi pokročilé ekonomiky, pokročilý eh, systém regulace s vysokými normami ochrany, eh, práce občanů, zdraví. Máme integrované ekonomiky, jak pokud je o obchod, tak i investice. To znamená, my na TTIP pohlížíme z hlediska toho, co můžeme eh, udělat, abychom eh, eh, ty 4 biliony dolarů dále rozvíjeli, jak naložit s tím obrovským vývozem obou směrným a jak jej ještě zvýšit, protože oba si uvědomujeme, že společnosti, které vyvážejí, obecně vyplác, vytvářejí pracovní místa rychleji a jsou lépe placena tato místa a rychleji rostou. Takže my můžeme rozšiřovat ty tyto objemy na obou stranách a přinášíme prospěch konkrétním lidem, protože eh, konec konců o to jde, jak to prospěje průměrnému spotřebiteli nebo eh, občanovi. Eh, myslím, že pracovní místa, schopnost, aby konkurenční boj vytvářel nižší ceny a náklady v oblasti služeb, větší výběr, to Eh, jsou um, naše kýžené cíle, které, o které TTIP usiluje a obě ekonomiky tím pádem mají v sobě nebo skrývají v sobě velké příležitosti na rozdíl od um, ekonomik jiných obchodních partnerů jednotlivé otázky, které zazněly ohledně eh, služeb a zdali jsou vodohospodářské služby vyňaty a spolupráce a tak dále. Jsou to velmi komplikované otázky všechno a je zajímavé, že v rámci eh, eh, našeho vztahu k zainteresovaným stranám, ke všem zájemcům se nám právě objevují i tyto otázky. Vyjednavači je dostávají a jsou často také Eh, zodpovídány, zejména když eh, někdo z zainteresovaných stan projeví určitou starost, tak samozřejmě ten vyjednavač eh, to zohlední, aniž by bylo nutno reagovat na každý detail vašich otázek. Musím říci, že ta revize tisíců a tisíců Eh, komentářů zainteresovaných stran eh, přináší skutečně plody v tom smyslu, že vyjednavači to berou eh, v potaz při jednání a přípravě. Myslím, že mm, to je odpověď na celou řadu otázek týkající se transparentnosti dnes, během dnešního odpoledne. Pokud jde o, o otázku RCC, ve zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni, kterou jsme e, zahájili v únoru, jsme si vytyčili několik oblastí v regulační oblasti například koherence regulací v jednotlivých odvětvích a také jsme uznali, že pravděpodobně budeme muset nebo potřebovat určitý e, e, rámec perspektivy, protože nelze vyřešit každý aspekt během jednoho kola vyjednávání. Takže z našeho úhlu pohledu je to zatím ještě předčasné. Diskutujeme, co budeme muset dělat v jednotlivých oblasti regulační spolupráce nyní a e, do budoucna. A e, ten institucionální rámec, který e, jsme vytvořili, abychom nadále postupovali, abychom postupovali dál, bere v potaz to, na čem jsme se již v jednání e, dohodli. To znamená, z hlediska té skutečné struktury musíme napřed vyčkat, co, čeho dosáhneme v rámci tohoto regulačního období a pak uvidíme, jaký bude institucionální rámec pro další postup prací pokud jde o otázky eh, zadávání veřejných zakázek, tak Evropská komise dala jasně najevo, že eh, mají určité eh, ambice v této oblasti, zejména pokud jde o státní vládu, federální vládu a státní vlády v USA. I my máme svoji vlastní agendu v tomto ohledu a mohu říci, že hodláme plně postupovat podle priorit Evropské komise, tak jak je Evropská komise vnímá a, a naopak recipročně nemůžeme, ne, nemůžeme nyní poskytnout časový harmonogram, jak to bude pokračovat, ale určitě budeme zohledňovat navzájem své eh, priority. Budeme samozřejmě muset ještě vyjednávat o jednotlivých závazcích. Pokud jde o otázku chemikálií, mm, k tomu se spíš nevyjádřím. Souhlasím ale s tím, že v oblasti chemických látek eh, za účelem snížení nákladů a bariér eh, způsobených regulačními rozdíly ehm, tady bude postup jiný než v oblasti léčiv, automobilů a tak dále. Eh, naši vyjednavači už zkoumají, ehm, jak postupovat dál v oblasti sdílení informací a tak dále. Nechci eh, tvrdit, že to bude eh, rozdíl v, v míře och, regulace, ale určité rozdíly tady jsou a musíme ještě zvážit, jak snižovat eh, náklady vyplývající z existence dvou různých režimů. Pokud jde o otázku po dopadu na jiné země, tedy multilaterální aspekt. USA a Evropská unie jsou velkými hráči na globálním trhu a je důležité, abychom uzavírali i dobré multilaterální dohody. Jsme určitě v čele pokroku. Němuž došlo v rámci ženevských jednání v rámci těchto eh, vyjednávání, pokud se nám podaří eh, vytvořit větší trh 800 eh, eh, miliard spotřebitelů, tak to bude skvělé pokud jde o společné přístupy k ochraně životního prostředí, společné přístupy k ochraně práce a bezpečnosti práce a tak dále, nebo i v oblasti transparentnosti a regulačních procesů. To vše může mít prospěch nebo dobrý eh, dopad i na ostatní země nebo sousedy. V rámci těchto jednání samozřejmě přihlížíme k bilaterálním aspektům dohody, ale vzhledem k naší identitě samozřejmě máme na mysli i globální dopad našich kroků. Pokud jde o digitální data a eh, osobní data občanů, tak Určitě se snažíme vytvářet závazky, které eh, podnítí konkurenční boj v oblasti zboží a eh, služeb a to by mělo mít zase dopad na spotřebitele, na jejich eh, volbu při nakupování. Máme k dispozici již rozsáhlou datovou síť, která podporuje tento transatlantický Ehm, toto transatlantické odvětví pro investování. A e, musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom podpořili tento tok dat a současně e, dodržovali e, režim soukromí, pokud je o osobní data. To bude pro nás výzva. Pokud je o malé a středně velké podniky, já jsem sáhl, nebo musím sáhnout ještě do svých podkladů, ale jsem si jist, že když jsme eh, zpracovávali na, za, na začátku těchto jednání zprávu o vyjednávání na vysoké úrovni, tak eh, jsme chtěli právě zdůraznit otázku podpory malých a středně velkých podniků jako něco, co můžeme oba Eh, podporovat nezávisle a pak společně, eh, protože malé a středně velké podniky jsou hnacím motorem velmi významným eh, pro růst. V USA, myslím, malé a středně velké podniky představují polovinu všech pracovních příležitostí a myslím 40 Eh, zaměstnanosti v špičkových technologiích a zemědělství. Eh, ty podniky, které mají větší eh, růstový potenciál a potenciál pro tvorbu pracovních míst, nejsou dostatečně reprezentovány v mezinárodních obchodních tocích. Musíme tudíž zlepšit pro ně přístup k informacím, tak aby měli ty informace, které potřebují, aby se mohli účastnit mezinárodních obchodních toků ehm, Velmi si uvědomujeme také, že budou mít eh, i ty eh, oblasti, na které se zaměřujeme v jednáních, blahodárný dopad na malé a středně velké podniky. Například eh, ty regulační rozdíly mají skutečně nadměrný dopad nepříznivý na malé a středně velké podniky. Budeme-li schopni také připravit půdu pro rovné podmínky přesunu eh, zboží přeshraničně anebo zajistit obchodování skrze internet, eh, eh, včetně usnadnění celních poplatků a tak dále. To vše bude ku prospěchu malých a středně velkých podniků. Tady musíme zohledňovat různé aspekty v různých kapitolách, tak abychom přihledli eh, více k malým a středně velkým podnikům, jimž eh, nasloucháme eh, během celého procesu. A když jsme minulý týden ukončili toto kolo, tak jsme vydali také společné prohlášení, které obsahovalo i určité příklady, jak lze malé a středně velké podniky lépe zapojit do transatlantického obchodu. To je skutečně velmi důležitý aspekt, na který se zaměřujeme. Well, um... Dobře, já bych vám chtěl oběma velice srdečně poděkovat, že jste se k nám dnes připojili. Byla to obrovská příležitost mít vás zde a ten váš závazek, aby to celé dopadlo úspěšně, je pro nás opravdu důležitý. Máme co dočinění s celou řadou komplexních faktorů ale domnívám se, jak eh, ostatně vidíte, eh, že kolegové to všechno sledují, že jsou na stejné vlně, jsou tady otázky, eh, které v našem výboru pro vnitřní trh řešíme v souvislosti s netarifními bariéry, bariérami a máme také hodně otázek k řešení v oblasti harmonizace. Jsou to pro nás známé věci a e, jde o to také zlepšit ten proces transparentnosti, zapojení e, zúčastněných stran. To vnímáte také jako zásadní a my, e, musím říct, vnímáme jako důležité tento váš přístup. Myslím, že hovořím jménem kolegyň a kolegů, když vám přeji ve vašem snažení hodně úspěchu a od mých následovníků budete mít nepochybně eh, také eh, pozvání, abyste nás informovali a eh, uvidíme, jak budeme dále pracovat. Kolega Moreiro se tím jistě bude také zabývat, až bude hovořit. Takže ještě jednou a moc děkujeme a hodně úspěchů. Uh, good. Okay. Well, I'm, we still have um, we still have some great. Máme před sebou ještě eh, skvělé prezentace, důležitá témata, eh, takže pokud eh, mi můžete věnovat pozornost, budu rád. Některé kolegy tady teď nevidím, ale snad se ještě vrátí. Každopádně máme toho před sebou dost. Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat v našem pořadu jednání. Jsem moc rád a chci poděkovat Martinovi, protože byl nesmírně trpělivý. Vlastně strojenství a automobilový průmysl jsou velmi zásadní. Musím říct, že v tomto směru se těšíme na to, co nám řeknete. Děkuji vám, pane předsedo. E, za to, že zde mám příležitost hovořit za automobilový průmysl. Hovořím za evropský automobilový průmysl, nikoli za německé e, výrobce, ale také za subdodavatele. Čili tady nejde jenom o ty velké, které chtějí ve Spojených státech e, prodávat automobily, ale také spousta malých a středních podniků, kteří jsou dodavateli automobilového průmyslu. Eh, jaký význam má TTIP pro eh, naše odvětví? Eh, je to největší bilaterální dohoda všech dob, a to i pro automobilový průmysl. Největší příležitost k liberalizaci obchodu. Hovoříme zde o 32% globální produkce automobilů, případně 35% globálního prodeje aut. A řeči je o de facto Eh, zóně volného obchodu dvou rovnoprávných partnerů. Pro nás, výrobce a dodavatele automobilového průmyslu, eh, jde o velké téma. Mm, automobilovému průmyslu by jenom odstraní cel eh, už uspořilo kolem miliardy eur ročně. Máme několik studií, existují takzvané celní ekvivalenty, eh, které by eh, prostě jsou v otázce různých, ta otázkou různých dalších bariér, necelních. Čili, když to zhrnu, eh, celkem všechna ta regulace, která nám stojí v cestě, odpovídá zhruba 26% našeho našeho eh, obratu. A eh, nám je třeba záhadné, eh, proč máme tak odlišné předpisy i pro jednoduché věci, jako jsou třeba zpětná zrcátka. To by nám velice, tedy sjednocení by nám velice usnadilo práci. Třeba kdyby eh, vozidlo, které je schválené k provozu v Evropě, není schválitelné ve Spojených státech a naopak. Proč eh, jsou američané a evropané tak odlišní, pokud se týče nároku na bezpečnost nebo na životní prostředí, že to musí být takto? Myslíme si, že ne. My si myslíme, že tady jsou ve hře spíše regulační eh, tradice a zvyklosti, které vznikaly separátně po desítky let. Jenomže my už jsme v globalizovaném světě dneska a teď se musíme ptát, jestli eh, takovéto rozdíly v regulaci musí přetrvávat nebo ne. Hovoříme-li o regulatorní spolupráci, hovoříme jednak o regulaci, která platí dnes a o regulaci budoucí. Obojí jsou důležité body a obojí patří k tématice dohody o volném obchodu v rámci současné regulace je jasné, co by to přineslo, toto sjednocení. To znamená synergie úspory nákladů, eh, náklady, které by odpadly, kdyby ta regulace byla tu i tam stejná, eh, dále máme velké náklady, vysoké náklady na technologickou diferenciaci a to jsou bariéry zejména pro ty malé a střední podniky a jsou zbytečné. Eh, měli bychom větší volbu produktu. Já jsem dříve pracoval u Forda a musím říct, že prostě nebylo možné, aby určitá vozidla, eh, která vyrábíme v Evropě, se prodala také v USA, případně obráceně a v Americe vyrobená, eh, vozidla schválit do provozu v Evropě, poněvadž si to vyžádovalo tolik změn, že by to prostě nebylo, eh, nebylo proveditelné z finančních důvodů. Čili Výsledkem tedy je, že se nám zmenšuje výběr produktů pro spotřebitele. Samozřejmě, že e, jsme v konkurenčním vztahu, v, inovačním, v inovačně konkurenčním vztahu a my třeba, když se podíváme na e, společný trh v Evropě, tak e, tím, že vznikl ten společný trh, narostly také zahraniční přímé investice. Nám jde o to, aby se nikoli snižovaly dosažené standardy, nýbrž aby se zjednodušily nebo zrušily typy regulace, o kterých víme, že eh, by jejich neexistence eh, prostě eh, ničemu neublížila, maximálně duplicitě prostě eh, proč bychom nemohli dodávat podle různých eh, norem, ale prostě ať to není povinné. Když se podíváme na eh, graf, kde máme tedy AAPC a Auto Alliance, to jsou ty americké svazy automobilového průmyslu, a Eh, tyto eh, svazy eh, už systematicky a dlouho poukázají na to, že se pracuje duplicitně v technické oblasti na obou stranách Atlantiku a je to tedy zbytečné, kdybychom měli zharmonizovanou legislativu. My jsme nechali vypracovat studii, která nám ukáže, jakým eh, způsobem nebo co konkrétně by se dalo udělat a uspořit. Eh, to je studie, která již byla představena, pracuje se na ní v průběhu roku 2014 a ještě letos by měly být výsledky. Eh, uvedu vám zatím jenom příklad. Když si vezmete brzdy bezpečnostní pásy a airbagy, tak eh, to jsou tři systémy, které musí eh, výborně spolupracovat, poněvadž do bezpečnost. A eh, Výrobci pracují na různých systémech, které ještě zdokonalují nebo se přidávají k těmto systémům, třeba nouzové brždění a tak dále. Ale teď si vemte, že pro testování brzd jsou třeba standardní podmínky. Musíte mít určitou, určitý povrch, určitou teplotu, eh, nějakým způsobem musíte měřit přilnavost pneumatiku a tak dále. Nicméně silnice eh, v Evropě jsou eh, velice, velice rozdílné a také silniční podvě v Spojených státech jsou rozdílné. A samozřejmě, že je třeba si stanovit určité standardní podmínky, ale bohužel eh, mezi Amerikou a Evropou nejsme schopni dohodnout eh, stejné testovací podmínky. Sice máme jeden test v Evropě, jeden test v Americe a tu i tam se testují brzdy, které budou v praxi používány na různých površích, nicméně sjednocení těchto testů prostě se nedaří. Studie, o které hovořím, Eh, tu si zadala univerzita eh, Michigan a univerzita Kamas ve Švédsku a očekáváme, eh, že dostaneme výsledky v oblasti bezpečnosti. Výsledky nám ukáže, jak se s tím vypořádat. Jde mimo jiné také o to, aby se zjistilo, nakolik vozidla eh, vyrobená podle bezpečnostních standardů v Evropě mohou eh, dosáhnout reálné stejné bezpečnosti jako ty, které jsou testovány a vyrobeny v Americe. Naši inženýři jsou eh, přesvědčeni o tom, že ta reálná bezpečnost v mnohých případech se nikterak neliší, jenom se jinak testují. To je jedna dimenze. Druhá dimenze to je otázka budoucí standardů. V zásadě jde o to, eh, kdo by měl stanovovat budoucí standardy. Automobilový průmysl, eh, i když si to mnozí nemyslí, eh, je velmi růstové odvětví, staré, tradiční, ale růstové. Eh, my jsme v 90. roce po celém světě prodali 40 milionů aut, eh, v roce 11 8, 65 milionů a v roce 20 to bude 92 milionů. Eh, odkud myslíte, že se bere tento růst? No určitě ne ani z v Evropy, ani z Ameriky. Čili kde? A je to v těch nových Eh, eh, prahových ekonomikách, zejména v Číně. V roce 2011 eh, ještě v Evropě bylo schváleno více vozidel než v Číně. V současné době se očekává, že v Evropě to bude 11,7 milionů a v Číně 17,4. Čili otázka je, kdo tedy v budoucnosti bude schopen definovat standardy pro automobilový průmysl. Jestliže Evropa nevyužije současnou šanci eh, se spojit se spojenými státy a pokusit se společně s Amerikou stanovat společné standardy, pak ty standardy budou učovány někde úplně jinde. Co se týče budoucího růstu, eh, já vám dám další příklad a to je takzvaná eh, hustota vozidel, čili počet vozidel na tisíc obyvatel. V Číně máme dnes 44 vozidel na tisíc obyvatel, eh, ve Spojených státech je to 766 vozidel. My si myslíme, že TTIP je pro nás šancí, pokud se EU a Spojené státy e, pokusí e, vytvořit společnou a relevantní regulaci pro všechny, tak to je ta šance. E, regulační kooperace může vést k ekonomickým výhodám už dnes a my eh, se nyní pokoušíme o transatlantické společné studie, abychom zjistili, kde je jaká regulace možná. Ale pokud se týče budoucných standardů, tak tady je velký potenciál a my bychom tedy chtěli eh, stát se společnou euroamerickou lokomotivou, která bude stanovovat tón a standardy. Takže my doufáme, že to půjde v komisi dále dobře. Děkuji vám. A závěrem v tomto kole eh, je to Monika eh, Gojens, která nám udělá prezentaci jménem Belk. Eh, měli bychom mít slajdy, nevím, jestli je kolega přítomen. Můžeme začít bez slajdů, souhlasíte, pane předsedo? Dobře, a už ji tady máme. Děkuji vám, děkuji za pozvání k této tematice spolupráce v oblasti TTIP. Já jsem šéfka sekretariátu BEUK, což je eh, střešní organizace, Evropská organizace pro spotřebitele a zároveň jsem také spolu eh, předsedkyní eh, dialogu, transatlantického dialogu spotřebitelů. TTIP je na mém pořadu jednání dost často, nehovořím o tom poprvé, tak se omlouvám, jestli uslyšíte něco, co už jste slyšeli jinde. O TTIP se člověk dozvídá něco nového každý den. My to musím předeslat, nejsme v defenzivě v Belgii, jak se někdy říká ale eh, dá se to možná někdy tak brát, eh, protože vždy pracujeme s tím nejhorším možným scénářem, protože nevíme, co se může stát, takže dokud nemáme přístup eh, k textu, tak budeme trošičku podezíraví a mnohem konstruktivnější, až budeme mít konkrétní znění. Jinak to prostě nejde. A teď k té spolupráci v oblasti regulace. Já skutečně nevím, jestli jsem jediná, jsem právničkou. E, ta spolupráce v tomto směru je velice širokým konceptem e, koherence, konvergence. Může to jít od, od informování a výměně nejlepších e, postojů a praxí až ke společné vytváření legislativy, takže ten možný dopad na trhy, na společnost je veliký, ale to hodnocení bude zase možné tehdy a jen tehdy, až budeme mít dokument, který ten rozsah eh, té spolupráce v oblasti této regulace opravdu popíše. Pak je tady otázka svrchovanosti v oblasti regulace. Pokud Evropská unie by chtěla mít nové nařízení, tak musí samozřejmě provést nejprve studii o dopadech uvnitř Evropské unie, ale teď už také eh, ve Spojených státech, jak to zasáhne eh, obchodní vztahy se Spojenými státy. To je vlastně další prvek, a což někdo některé legislativní návrhy uloží k ledu. Takže e, to je otázka určité ztráty svrchovanosti. A pak e, rada o spolupráci v oblasti regulace. Doufáme, že text budeme mít brzy, ale pro nás je důležité vědět, kdo v té radě bude, kdo bude vydávat e, ty předpisy, ty, ty, ta stanoviska takže doufám, že za několik dnů již budeme mít tuto informaci k dispozici. Velice stručně k tomuto slajdu. My si dobře uvědomujeme, že tady jsou výhody pro spotřebitele samozřejmě nižší ceny, větší výbor, výběr, eh, větší inovace a tak dále. Ale samotná spolupráce v oblasti regulace tento zisk nepřinese je zapotřebí toto všechno přetavit do lepších podmínkách, eh, podmínek na trhu. 545 eh, eur každá rodina toto získá z týpit, ale je otázkou, jak tomu bude, jak můžeme zajistit, že automobilový průmysl skutečně přenese ty nižší ceny na spotřebitele. My samozřejmě souhlasíme s takovýmto trendem, ale jak to můžeme, jak si můžeme být jisti, že to opravdu opravdu dospěje až k tomu spotřebiteli. A my eh, jsme se jako spotřebitelské organizace už přesvědčili vícekrát, že liberalizace neznamená automaticky, že to bude výhodné pro spotřebitele. Takže bude tady určitá struktura, budou tady určité postupy, které zajistí, že tady je nějaká nadstranická eh, antimonopolní eh, instituce, prostě chtěli bychom v tomto směru mít určitá ujištění. A pak je tady ještě také určité riziko spojené se spoluprácí v oblasti regulace. Kdyby byl člověk tak trochu naivní, tak by si mohl myslet, že může odstranit netarifní bariéry už dnes tím, že by prostě přijal ty nejlepší eh, normy, normy nejvyšší úrovně. Například Spojené státy mají mnohem lepší eh, pravidla, co se týče Eh, co se týče eh, prostě kvality potravin a eh, nezávadnosti potravin, od nich bychom se v tomto směru mohli poučit. Možná, že o tom také Henry bude hovořit. Ale máme takový pocit, že ta eh, agenda regulace je prostě něčím složitějším, když to eh, z politického hlediska není vhodné říkat. Tady je určité riziko, že se rozmělní eh, ta ochrana ekonomická, bezpečnostní a tak dále. Dám vám příklad, je to takový symbol. Komisař de Gucht říká jasně, že nebudou žádné kompromisy, co se týče legislativy o bezpečnosti potravin. A dává příklad příklad hormonů a GMO. No, že tam, že je prostě červená e, linka. Ale e, upravené e, kuře e, s chorem, tam už e, jak si o tom, o tom nehovoří. Tam je prostě otázka postupu pro zjištění rizika, e, kterou má na starosti EFSA a EFSA by mohla být tlačena k tomu, aby změnila svůj přístup k těm upraveným e, kuřatům, chemicky ošetřeným kuřatům. E, Eh, prostě je to trošičku složité, komplikované. Jistě, vnímáme to tak, že transparentnost je klíčovou záležitostí a komise má monopol na vyjednávání za Evropskou unii. My teď vidíme, že původně Evropský eh, parlament byl docela stranou, ale teď je tady větší eh, zapojení a my nepochybně budeme podporovat tento parlament a budoucí parlament, aby měl své eh, možnosti, aby mohl věci kontrolovat, eh, sledovat. Eh, spěli jsme k určitým zlepšením, co se týče přístupu k, ze strany vyjednavatelů k těm zúčastněným stranám, které velmi vítají, že tady je veřejná konzultace v, ohledně ISDS a že je tady ta pracovní skupina kolem TTIPu je to velmi dobré, ale to jsou prostě světelka ve tmě. Já jsem součástí té poradní skupiny a my jsme stále ještě na startu e, komise po nás žádná e, stanoviska nežádá. E, možná, že se teď máme teprve zahřívat, že se máme rozhlížet, ale už to začíná být trochu únavné, ještě to ani celé nezačalo. Je třeba také říct, a to je důležité, je, že bude klíčové zjistit, eh, jak si eh, zúčastněné strany poradí s těmi výsledky toho šetření, protože zatím je to docela negativní ze strany řady eh, těch zúčastněných stran, ale co s tím komise udělá? I některé prominentní hlasy v Spojených státech říkají, že prostě to je kapitola, kterou je třeba dát stranou, pokud chceme úspěch Eh, TTIP. A závěrem eh, něco k vzájemnému uznávání. Samozřejmě můžeme to přijmout jako princip, ale eh, je třeba, aby tam prostě byl ten výsledek, dejme tomu bezpečné potraviny, ale ne jenom ten konečný výsledek, ale také ten celý proces Eh, inspekce potravinová v Evropě je realizována nezávislými veterinárními inspektory, zatímco ve Spojených státech eh, to mohou být soukromé subjekty a dokonce někdy i zaměstnanci konkrétních potravinových firm. Takže tady je třeba věci analyzovat, eh, co je vzájemné udržitelné, protože pokud to není dobře koncipováno, tak to může mít vlastně dvojnásobně negativní dopad na spotřebitele. V krátkodobé časovém horizontu zjistíte, že pokud je unijní systém lepší než e, americký, tak e, v obchodním řetězci budete mít prostě výrobek, který nebude odpovídat vašemu legitimnímu očekávání, protože se bude na něj vztahovat e, a bude v souladu pouze s americkou legislativou. Tam nebudou asi nějaké cedulky upřesňující, že to není v souladu s evropskou Eh, legislativou. A co nakonec se stane? Eh, evropský průmysl bude tlačit na evropského legislativce, aby snížil tu, eh, ten, tu, tu ochranu, aby snížil ten rozsah legislativy, takže výsledkem bude, že vlastně naše vlastní evropská pravidla budou oslabena. A možná, že to říkám trošičku provokativně, ale Eh, politi- eh, ti, kteří tvoří politiku, vám nakonec eh, možná budou vkládat do úst plno dalších prohlášení. To znamená, ty tady je složitá věc, že to, co nebude v souladu s pravidly, nebude povoleno na evropském trhu a to je třeba si uvědomit, že musíme sledovat, musíme Eh, také jasně spotřebiteli sdělit, co to znamená z hlediska bezpečnosti. A v závěru chci ještě říct, že jsme proti investování eh, takovému, jak je tady koncipováno, ale to si nechám na jindy. Předseda, děkuji eh, trošičku nad rámec vyměřený, ale ještě to jde. A teď tady mám na seznamu následující kolegy. Mrs. Rula, Uh, any other colleagues want to... Ještě někdo, kromě těchto tří eh, kolegů, chtěl jsem říct, že byli tady další, další, ne poslanci a poslankyně, ale další, kteří chtějí také položit otázky ale vzhledem k tomu, že jsme začali trošičku později, tak jsem především potřeboval dát čas našim dvěma vyjednavačům a nevím, jestli se podaří eh, dát těm dalším lidem slovo. Takže prosím, máme čtyři eh, poslankyně, každá máte dámy jednu minutu, eh, ptejte se velice stručně a pokud můžete, tak také se zaměřte na konkrétního řečníka, ke kterému se obracíte. Já to zestručním, protože v podstatě chci podat pouze komentář. V některých prezentacích zaznělo, že my jako parlament to musíme kontrolovat či řídit. Já bych chtěla poukázat na to, že my nejenom kontrolujeme výsledek, ale také rozhodujeme. My hlasujeme a pokud eh, se nám eh, výsledek nezamlouvá, tak ti kolegové, kteří znovu přijdou nebo přijdou nově, určitě s tím nebudou souhlasit, ale v každém případě se nesmíme nechat eh, podrobit tlakem. Myslím, že je zcela iluzorní to dotáhnout do konce roku, i když chápu, že zástupce průmyslu by to mm, nechtěl mít až příští rok. Vím, že tady panuje určitá nepohoda v celé německé i evropské společnosti ohledně e, potravin, ohledně zemědělských produktů. Asi si to nesmíme tak usnadnit a říkat. My, e, zejména v tomto výboru, chápeme, že e, průmysl a e, technika má určité potřeby, ale vynecháme z toho e, potravinářský průmysl a zemědělství. To nelze, protože z toho by pak e, měli prospěch američané. To by bylo pro nás nejjednodušší, kdybychom začali s průmyslem, protože já dobře chápu, že automobilový průmysl a také jiný technický technická odvětví mají oprávněný zájem o vyhýbání se zdvojováním, která nejsou podstatněná. A ještě otázka na zástupce automobilového průmyslu, který řekl, že eh, zanedlouho registrace nových automobilů v Číně překročí počet eh, evropských nově registrovaných vozidel a bez spojenectví s USA zanikneme. Domníváme se, že růst eh, v Číně a Ázii napovídá, že že by bylo smysluplné se domluvit i s nimi. Děkuji, paní Styler má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkům. Mám pár otázek, pokud dovolíte. Prvé chci, abychom měli v tom jasno vy jste říkala, že nemáte přístup k dokumentům, no tak to je něco, co se transparentnosti týče opravdu zásadní. Já s vámi naprosto souhlasím, ale na těch slajdech, budu velice stručná, jste hovořila o vztahu eh, k parlamentu, o jednání s parlamentem, jak už jsem řekla předtím, Eh, tak eh, já vlastně ani nevím, jestli ta jednání jsou nějak eh, koordinována. Mně se prostě zdá, že bychom ty věci mohli dělat mnohem lépe a ptám se vás, jak můžete parlament v tomto směru nasměrovat. Paní Ruler je další. Já bych eh, se chtěla ještě vrátit k transparentnosti, protože zdá se, že je zde rozpor. Americký a evropský vyjednavač eh, tvrdili, že vytvářejí transparentnost, ale vy nám říkáte, že nemáte dokumenty a tento dojem panuje i eh, na veřejnosti. Veřejnost má dojem, že není dostatečná transparentnost a stále ještě nevíme, co nabízejí Evropané, co nabízejí Američané a to by vlastně měla být podmínka zahájení takovýchto jednání aby byla veřejnost informována o nabídkách nehledě na to, že se vyjednává také o otázkách zasahujících do eh, subsidiarity, týkajících se i eh, komunálních nebo regionálních samozpráv a konec konců v Evropské smlouvě je eh, zaručena samozpráva, regionální samozpráva. Ještě jeden bod. Jsem ráda, že pracujete na této studii. Zatím jste mě nepřesvědčili, že testy brzdové lze upravit i nějak jinak. K tomu nepotřebujeme tak dlouhá jednání vzdělávání. Chcete-li ušetřit na nákladech, tak eh, tady musí být eh, více eh, věcnosti a proto jsem s napětím očekávám vaši studii. Já osobně se domnívám, že chceme-li šetřit náklady, tak samozřejmě to musí zasahovat i do legislativy a také do bezpečnostních standardů. Eh, já mám jeden příklad ze stavebnictví, kde eh, mě upozornili na to, že euronormy obsahují bezpečnostní normy, ale americké stavební normy nikoli. Jestliže má eh, docházet k vzájemnému uznávání a mají-li být evropské normy uznávány i v Evropě, tak to znamená, že evropské bezpečnostní testy a také normy zmizí, protože tu celou věc prodraží. A to je něco, co považuji za problematické problematické. Uh, Děkuji a nakonec paní Mahem. Děkuji. Já se domnívám eh, v skutku, že je zjevné, že ďábel eh, vězí nejenom v zásadách, ale i v detailech a sdílím mm, názor, že eh, je zde obrovský potenciál jak pro německý, evropský, tak i americký průmysl, zejména také pro malé a středně velké podniky, zejména když se odstraní faktické obchodní překážky které jsou nevýhodou zejména pro malé a středně velké podniky. Ale opakují ďábel vězí v detailu a myslím, že je iluzí domnívat se, že do roku 2014 dospějeme k výsledku, eh, s nímž budou všichni spokojení, protože Především nemáme ještě všichni k dispozici konkrétní eh, text, ani vy samotná jej nemáte, abyste mohli analyzovat výhody, nevýhody, kompromisy, které eh, eh, můžeme podpořit a které nikoli. Tady bychom skutečně měli dbát na to, abychom takto důležitou legislativu nelámali přes koleno, ale abychom měli čas se ponořit do detailů. A proto bychom měli vytvořit a zajistit více transparentnosti i ve vztahu eh, k parlamentu. To je eh, něco, co mě vždy zaráží. Opakovaně jsme dotazováni, co a jak eh, probíhá, co a jak se připravuje. Mluví se hodně o zásadách, o hrubých liních a strukturách vyjednávání, ale jakmile pak eh, je k dispozici první část eh, těch vyjednaných dokumentů, tak eh, není čas na projednání. A mm, je nám řečeno, že můžeme k tomu říci ano nebo ne, ale skutečně není prostor už k podrobnějšímu zkoumání. A pak tyto projekty stroskotají, například akta. Já doufám, že v tomto případě už v předpolí díky vyšší transparentnosti v nad, na, nakládání s dokumenty budeme moci ten celý proces um, um, doprovázet a, a dávat určité podněty. Možná, že naši odborníci sdílejí některé názory, eh, některé ne, ale eh, určitě jim všem dám slovo abyste mohli eh, odpovědět na otázky, ale chci ještě využít své pravomoci předsedy a položit eh, sám jednu otázku, která se týká přímo pana Körse, ale má to dopady i na eh, ostatní témata. V rámci automobilové regulace existuje již Rada pro globální technické standardy, která se schází eh, pod záštitou OSN eh, v Ženevě. Tam se například eh, vyjednávají společné testovací standardy. Doufám, že bude docházet určitá, k určité koordinaci mezi jednotlivými postupy. Paní eh, Santiago měla prezentaci, která mm, byla skutečně velmi informativní, zejména z toho hlediska, že mezinárodní standardy ISO eh, nejsou v eh, USA široce nebo mm, značně přijímány. Takže tady opět máme určitou propast, kterou je nutno překlenout, protože když se posuneme k mezinárodním standardům za několik let, tak ten problém bude vyřešen, protože už máme jasnou dohodu o tom, co chceme chceme. A my také e, pracujeme na tom, aby spotřebitelé byli více zapojeni do tohoto procesu. Na tom má zájem i tento náš výbor. Takže tolik snad jenom úvaha z mé strany. Ale e, napřed bych dal slovo paní Santiago, která promluvila jako první. E, je mi líto, že jste byla takto oddělena ve svém projevu od těch dalších dvou, ale snad byste mohla zodpovědět otázku ohledně norem. Děkuji. Já eh, bych chtěl říct dvě věci. Za prvé tady v mé prezentaci eh, jsou určité nepřesnosti, protože my jsme řekli, že bychom rádi podepsali dohodu s ANSI eh, před koncem roku 2014, ale to se netýká ty typu, čili tam to je třeba rozlišovat. Dohoda s ANSI, toto je Eh, rámcová dohoda, to je americký standardizační institut, ale eh, eh, má poněkud jinou pozici než ANSI. ANSI nevy, nevyvíjí standardy. Čili nám, nám jde o to, abychom měli reciprocitu v debatě a ta se musí odehrávat v určitém rámci. Čili my chceme nějaký systém, který může obchod, usnadňovat obchod a musí to být určitě určitým způsobem konzistentní. Dále k vaší otázce. Eh, Seletek eh, tady není od toho, aby iniciatoval řadu dvoustranných debat o standardizaci. My si myslíme, že je důležité eh, rozjet třeba jednu jedinou diskusi, která bude co nejširší a tak to to pomůže. Eh, prostě eh, třeba eh, jde o to, aby tam byla dostatečná šíře, to by potom bylo jednoduše a prostě plodnější. Taky abych to vzal angličtině. Co se týče růstu v Číně, to by pro nás neměla být hrozba, ale samozřejmě eh, bylo by samozřejmě nejlepší, eh, kdyby vozidlo, které si zaregistrujete někde na světě, tak bude takto uznané také kdekoliv jinde. A eh, taková možnost, aby tedy bylo eh, možné uznávat registrace udělané v Evropě a uznávat je v Číně, tak to je trošku obtížné, možná obtížnější než s Američany. Čili co já chci říct, pokud vyjednáme dohodu s Amerikou, máme šanci na dosažení globální standardizace. To by byl signál pro zbytek světa. A druhá věc, to se tak týká také vaší otázky k Ženevě. Samozřejmě pokud všechny země by se držely eh, těch, eh, já nevím, 95 eh, dohod uzavřených v Ženevě, no tak, jak říkám, kdyby to držovali všichni, byli bychom velice spokojeni. Bohužel to tak není, dokonce ani Spojené státy neplní všechno, co bylo dohodnuto v Ženevě. Čili jde to, to je jedna možnost, jak si prosazovat to, co bylo dohodnuto. S tím bychom byli velice spokojeni. Další otázka tady byla, eh, zda eh, rozdíly vozidel eh, mezi Evropou a Amerikou skutečně způsobuje tak vysoké rozdíly v, v cenách. Tady, tady třeba eh, je to tak, eh, si vezmete zpětná zrcátka, v Evropě musí být eh, zaklapávatelná, v Americe ne. No a další. A to jsou prostě drobné technické změny, ale jestliže chcete předělat, řekněme, evropské auto na to, aby vyhovalo americkým předpisům, tak to je strašně drahé. A tyto rozdíly, z těchto rozdílů tady vyplývají také uspořitelné náklady. Děkuji. Pokud se týče transparentnosti a role parlamentu, samozřejmě eh, tady eh, kolega Moreira o tom eh, bude vědět více, ale já si myslím, že zásadně by parlament se k tomu mohl stavět velmi ambiciozně. Tato dohoda by třeba měla možnost zlepšit eh, působnost eh, legislativy, která bude schválena také Evropským parlamentem. Čili já si myslím, že není důvod, eh, proč to nepředložit parlamentu v poměrně raném stádiu. Já nevím, prostě proč si nepostupovat eh, otevřeně. Ano, my byste si mohla, možná mohli říct, že eh, nemůžeme všechno věšet na internet, ale no dobře, to je pravda, ale prostě existují určitá, eh, určité fáze a v každé fázi můžete něco zveřejnit, něco dále předat, podělit se o informace. Samozřejmě, já si myslím, že tady skutečně je Eh, je možnost to zlepšit a počínat si daleko demokratičtěji. Čili tak se to dělá u jiné legislativy, tak proč ne teďka? No, já mám eh, zkušenost eh, s předsedáním v mnohých trialozích a de facto ona ta transparentnost třeba zvláště směrem k nám od rady není úplně nejlepší. Že? No, eh, uvidíme, jak to dopadne. Já vám tady eh, děkuji. A teď se dostáváme eh, k té závěrečné části a to se bude týkat veřejných zakázek. Máme pozvány dva experty kteří budou ochotni tedy po prezentaci odpovědět na otázky. A e, my každopádně máme omezený e, čas, e, musíme to zvládnout do tři čtvrtě na šest. Tak a já nyní s potěšením vítám Toma Jenkinse, Eh, který je mimořádně zkušený v oblastech mezinárodních a v oblasti odborové a eh, není generální tajemníkem Konfederace evropských eh, odborů a pak kolega Božua, který zde už dříve byl mezi námi a je nyní místo předsedou Evropské zajetosti European Electric Company ale zároveň je členem americké obchodní komory UN Champ a má tady zkušenosti z oblasti veřejných zakázek v USA. Takže eh, vítám vás, pánové, a dáme se nejdřív tomu Jenkinsovi na 10 minut. Děkuji. Já myslím, že i eh, e ty ETUC není třeba nějak zvlášť představovat. Eh, mm, máme zde eh, kolegu z FSCI OHU, což je náš protipol tedy donedávna tedy byli našimi protipolem ve Spojených státech, ale bohužel tato organizace zmizela z zemského za prezidenta George W. Bushe. A další bod k ITUC e eh, spočívá v tomto. Vy samozřejmě víte, že my eh, reprezentujeme všechny národní organizace v Evropě, ale máme také Evropské federace odborů na úrovni odvětvové. Tyto odvětové federace možná se na ně trošku zapomnělo v rámci debaty o té typu. A to je škoda, protože mnoho práce se odehrává právě na té odborové, na té oborové eh, úrovni. A to eh, bych připomněl zejména v kontextu eh, s sektorovým dialogem. Eh, tak jak to organizuje DG Employment. To je skutečně důležité pro transparentnost a také pro to, aby eh, lidi eh, to vzali za své. ETUC nebyla na vysoké skupině, kde se toto debatovalo, nebyli jsme na transatlantické ekonomické radě. Nicméně ve výboru IMCO se poměrně intenzivně vyjednává o veřejných zakázkách, aspoň na domácí úrovni nebo na evropské úrovni. Pro nás je to především citlivá vnitro, vnitřní otázka v tomto vysoce integrovaném domácím trhu. My jsme vlastně už mohli říci i na sobě dříve, že eh, eh, Evropská, v Evropské unii bychom si přáli jít tedy na nižší než eh, federální úroveň. A tam jsme tedy narazili na určité problémy, ale to je problém spíše pro Ignácia než pro mě. Každopádně je jasné, že té typ Eh, tak trošku bude podkopávat eh, aký společenství. My eh, samozřejmě chceme, aby zůstala určité preferenční zakázení s veřejnými službami, jako je třeba, jako jsou dodávky vody. I se třeba řekl, že vody se to netýká, ale co to znamená? Týká se to výroby vody, distribuce vody, všeho, nebo jenom něčeho z toho? Také Ehm, místní orgány využívají tedy prostředků, ehm, které jsou vyrazeny na životní prostředí. A my ehm, vítáme tu směrnici o veřejných zakázkách, tak byla schválena v lednu jakožto krok k udržitelnosti a k moudřejšímu vynakládání daňových prostředků. Domníváme se, že TTIP by měl obsahovat ty nejlepší součásti nové směrnice, nejenom tedy ty sociální ustanovení, ale také další. Také si myslíme, že eh, ty eh, směrnice by mohly být ještě schváleny, ale eh, TTIP by mohl přispět k, k sociálnější povaze Eh, veřejných zakázek. Já nevím, eh, Ignáce o tom řekl, nebylo mě jasné, jestli je spíše pro nebo není, jestli to týká třeba eh, lesního hospodářství nebo domorodého obyvatelstva, nebo co vlastně je tady řada sociálních aspektů, jak na evropské, tak na americké straně ale samozřejmě pokud eh, ne, nenakupovat tedy zboží eh, vyráběné za otrockých podmínek. Samozřejmě eh, pak je tady otázka ekologických produktů, dále LGBT, dále unijní značka, proč ne, a otázky minoritních subdodavatelů eh, v sociálním prostředí. Eh, TTIP by se neměl týkat veřejných služeb. Víme, že tedy ta voda by tam neměla patřit, ale eh, opravdu by nás zajímalo, jak dopadlo vyjednávání seta. Bylo nám řečeno, že by tam neměl být, eh, nemělo by to vstávat na veřejné vzdělávání. CETA je vnímána jako jakýsi přestupeň té typu. To eh, nevím, jestli je to výhoda v této debatě. Eh, to, co vím o SETA, tak eh, tam jsou prostě seznamy pozitivní, negativní seznamy toho, na co se to bude vztahovat, na co ne. My bychom o tom potřebovali od komise více eh, informací. Kvalita služeb je důležitá, pak udělování kontraktu podle ekonomické výhodnosti, dále posuzování tendru jak z ekonomického, tak ze sociálního hlediska. Otázka transparentnosti se tady neustále objevuje v různých podobách, také zodpovědnost a tak dále. V textu této kapitoly domníváme se, že obchodní tajemství musí být pojednáno jako součást té typu a je zajímá, nás zajímá eh, měrnice o podnicích a e, tedy e, zejména tam tedy informování zaměstnanců, e, které se týkají, týkají změny vlastníků. A to by také mělo v té typu. V této souvislosti se domníváme, že debata o té typ by se měla zabývat zejména o směrnici 94 o uzavírání veřejných zakázek Domníváme se, že to bylo debatováno v parlamentu v souvislosti s nedávnou směrnici. Myslím, že ta umluva 94 v mnohých zemích eh, byla ratifikována, ale v Spojených státech ne, protože eh, ve Spojených státech se moc mezinárodních dohod neratifikuje. Nicméně je třeba eh, jak si změnit tomu přístup a formulace, pokud se týče veřejných zakázek. No a eh, v, eh, ve zájmu stručnosti ještě řeknu toto. Klíčovým dávkem směrnice by měla být eh, ustanovení v tom do smyslu, že pracovníci mají nárok na, na mzdy, které budou alespoň tedy na té úrovni, která je obvyklá v daném regionu a za druhé Eh, že je třeba eh, aplikovat eh, také nejméně místní standardy práce a já si myslím, že to by se skutečně mělo projednávat a já myslím, že také americká strana by se na tom s námi mohla shodnout. My si myslíme, že TTIP by mohl jít nad rámec Eh, umluvy 94. Eh, v otázce veřejných zakázek, eh, od té bezzubé sociální, je třeba pojednat také otázku subdodavatelů v dodavatelském řetězci. Otázka společné a samostatné zodpovědnosti by se zde měla také pojednat. Eh, my si myslíme, že TTIP skutečně může stanovit standardy a mm, jsme přesvědčeni, že je možné dospět k jakési eh, společné eh, kultuře a ta může být daleko lepší, než ta, jakou máme v současné době ve stazích Rusku nebo k některým africkým státům. Ale ty společné standardy, to by skutečně měla být hlavní priorita. Děkuji. Děkuji. Tak eh, Henry Božova, děkuji pane předsedo. Myslím, že budu moci být docela stručný. Eh, jmenuji se Henry Bourgeois a jsem zástupcem americké obchodní komory. Evropské unie. Jsme organizací, eh, která eh, vlastně zastupuje eh, firmy ze Spojených států, které jsou v Evropě silně přítomny a rovněž už existujeme 50 let. To není jen tak nějaká drobnost. Celá řada našich členů investuje a pracuje v Evropě skutečně minimálně 50 let. Toto je příklad našich členských eh, organizací, eh, je to široké spektrum eh, nejrůznějších oblastí, od chemického odvětví přes potraviny a nápoje, finanční služby, moderní technologie, informační, doprava a tak dále a tak podobně. Eh, pokusím se eh, zkrátit své vystoupení, protože hodně z toho, co řekl předřečník, je vlastně něco, co jsem v úmyslu měl eh, také přednést. První věc, kterou bych chtěl zdůraznit a zdá se mi poměrně důležitá, je, že Spojené státy jsou největším investorem investice do Spojených států v Unii jsou šestkrát větší než eh, investice všech ostatních, eh, včetně Číny a Ruska, eh, takže toto je největší investiční vztah ve světě. To je důležité, protože když se jedná o dohodu ty, tak tady je možnost, aby se takováto dohoda stala velice zásadním precedentem pro budoucí bilaterální obchodní dohody. Chtěl jsem zmínit, že e, firmy amerického původu e, představují zaměstnavatele zhruba 4 milionů Evropanů tak jak to zjistil Centrum pro transatlantické vztahy na Univerzitě Johna Hopkinse. A chci ještě zdůraznit, že zatímco tento vztah je důležitý a e, ví, e, a široký, souhlasím e, s tím, co řekl kolega, význam Unie a Ameriky ve světě, v obchodním světě nicméně poklesuje, po, eh, jedná se i o takové ukazatele jako růst HDP a zaměstnanost, o tom nepochybně bohužel také víte. A potom úrovně soukromého investování v Evropě jsou stále ještě výrazně nižší než před rokem 2008 a to je také důležitá věc, kterou musíme zdůraznit. Reg- regulační eh, soudržnost a TTIP. O tom bych rád řekl pár slov, i když hodně toho tady už zaznělo během dnešního odpoledne. A ono je to také důležité v souvislosti s veřejnými zakázkami, na které bych se hlavně chtěl ve svém vystoupení soustředit. Stručně řečeno, TTIP je unikátní příležitost pro znížení či eh, zrušení regulatorních odlišností mezi Unií a Spojenými státy. A zde jsou vlastně dvě hlavní věci. Nejprve eh, ty eh, zbytečné eh, rozdíly. Američané, kteří přicházejí do Unie, no tak celá řada kolegů ze soukromého sektoru se opravdu domnívají, že TTIP se netýká deregulace, znišování či zvyšování eh, norem či výrobce, eh, úrovně výroby. víme, že eh, Tady především u té výroby a její úrovně jde e, o politická rozhodnutí a e, také se zohledňuje riziko, e, vědecká jistota a tak dále. Tato dohoda není o politických výběrech, není to o tom, že bychom Evropanům vnucovali americké politické selekce. Tato dohoda má za cíl především identifikovat úrovně produkce, které jsou podobné či rovné a věřte mi, že tady je celá řada oblastí, kde eh, ty úrovně jsou obdobné či um, ekvivalentní a to není překvapení, protože Spojené státy a Evropa sdílejí celou řadu hodnot a úroveň eh, hospodářské eh, prosperity je obdobná relativně řečeno, takže bychom neměli být překvapeni, že v celé řadě oblastí jsou ty úrovně obdobné, to znamená jde o identifikaci těch oblastí, kde tomu tak je a za druhé, Eh, zrušení rozdílností tam, kde jsou implementovány určité úrovně výroby. A to je ta otázka spolupráce v oblasti regulace. Podle našeho názoru jde o to zrušit tu zbytečnou eh, duplikaci eh, a celou řadu dalších postupů, tak, jak jsme to také úspěšně už udělali v dohodě E, třeba o e, bezpečnosti e, civilního letectví mezi Unií a Spojenými státy. Tam vlastně jde o certifikaci schopnosti letat leteckých strojů a tam je to prostě vzájemně uznáváno podle toho, jak to eh, ty jednotlivé eh, úřady eh, v každé, na každé straně certifikují. A my si myslíme, že to vede k řadě efektivnějších postupů, snižuje to náklady a také to umožňuje snáze zavádět na trh různé nové technologie. Třeba v té letecké branži, jak jsem teď uvedl. Takže myslím, že eh, když se jedná o velmi komplexní a svým způsobem nebezpečné produkty, eh, tam, kdyby to šlo špatně, tak by to bylo finančně nesmírně nákladné. Ale nám se daří to eh, dobře řešit a možná, že by to tak šlo i v jiných oblastech. Co se týče povolování, certifikace a tak dále, to existuje. Ovšem zase tady plno věcí nebylo nikdy spochybňováno a jsou tady samozřejmě na druhé straně určité snahy se v některých oblastech obrnit proti možné konkurenci, jsou tady určité ochranářské postupy, takže naprosto souhlasím s, s Monik Gojenc v tom smyslu, že pokud toto odstraníme, tak to zvýší spolupráci mezi americkými a evropskými firmami a tyto firmy prostě budou konkurenceschopnější, budou více inovativnější a budou dodávat zboží spotřebitelům mnohem rychleji a ty zisky přejdou na spotřebitele, protože ty firmy budou pod tlakem velké konkurence a to si myslím, že to je ten důvod, Eh, který vlastně Eh, tlačí ty firmy, aby eh, ty výhody, ty zisky přenášely na eh, spotřebitele. Takže zbytečné překážky, to je první věc, o které jsem hovořil. Za druhé, vzhledem k tomu, že tady ten transatlantický vztah je tak komplexní, bohatý a upravuje ho tak mnoho různých regulačních licencí, norem a tak dále, tak jediný způsob, jak toto může být úspěšně dovršeno, je, když vznikne ten institucionální mechanismus s politickou odpovědností a s dohledem, eh, tak, aby byly, eh, aby byly prostě eh, užívány ty nejlepší možné postupy, aby se to celé orientovalo směrem k budoucnosti, protože já osobně si nemyslím, že se nám podaří dotáhnout tu konvergenci rozumně, včas a proto si myslím, že tady jde o to, aby vznikl institucionální mechanismus, aby se to celé urychlilo. Chci zmínit například otázku společných regulačních principů či nejlepších možných postupů. Na obou stranách Atlantiku by vlastně regulační orgány mohly eh, eh, analyzovat pravidla, zdali eh, jsou ve svých důsledcích ekvivalentních. A poté, co dojde k těmto závěrům, tak regulátoři mohou pokračovat a mohou postupovat v těch oblastech, jako je například vzájemné uznávání. Tady by například mohl institucionální mechanismus být velice užitečný a to je mimochodem postup, který také ve své kapitole o finančních službách Evropská komise e, podporuje a já vidím, že vy to také podporujete. Ještě něco k vnitřnímu trhu, když dovolíte, samozřejmě. Tady jde o lepší eh, eh, evropský vnitřní trh. Důvod, proč tento výbor se tolik soustředuje na jednotný trh, je samozřejmě zřejmý. Zvyšuje to hospodářskou, eh, hospodářský růst. Samozřejmě Spojené státy budou moci postoupit směrem ke konvergenci a vzájemnému uznávání tehdy, když Evropská unie bude prostě souhlasit se společnými a jednotnými požádavky a e, zruší tu regulační fragmentaci. To je prostě určitá šance e, tady hodně vytvořit, e, co se týče stimulů, které by posílily ten jednotný evropský vnitřní trh Měl jsem hovořit víc o veřejných zakázkách, teď už mi čas téměř uběhl. Každopádně my se domníváme, že omezení na obou stranách Atlantiku by měla být zrušena, například Buy American, eh, to je ustanovení, které by mělo být zase eh, zrušeno. Eh, eh, Spojené státy podepsaly GPA, eh, to, co děláme v sitě, bychom měli převést i sem, to by bylo dobré. A na druhé straně v Evropě jsou zatím různá omezení, co se týče účasti e, amerických firm na, veřejný, na řízení o veřejných zakázkách. A tak se podívejme na ta omezení, která existují, právní a další. Podívejme se na to, co ve skutečnosti existuje na trhu a nesoustředujme se pouze na jedny, některé aspekty. Měl jsem pár připomínek k nové směrnici, ale teď už to ukončím. Je toho opravdu hodně. Eh, musím říct, že v té směrnici je řada zlepšení, to velmi vítáme, ale čas mi již vypršel. No, snad to třeba někdy probereme nad nějakou skleničkou či podobně, pan předseda. Děkuji vám my jsme samozřejmě eh, řešili nejenom veřejné zakázky, ale i ty další oblasti, to je naprosto v pořádku. A já se teď ptám, který z kolegů či z kolegyní se chce zeptat, paní Rulere, paní Stále možná, eh, paní Vale už odešla, takže paní Rulere, prosím. Já bych měla velmi kratičkou otázku, a sice adresovanou na amerického zástupce. Jaká jsou ta de facto omezení v Evropě? To by mě skutečně zajímalo, protože to jsem nepochopila. V čem spatřujete omezení, restrikce? A dále mám otázku eh, k tématu negativních, pozitivních seznamů, protože to téma mi skutečně leží na srdci. Problém spočívá v tom, že když se vztahujeme k negativním seznamům, tak je musíme přesně definovat. Eh, jinak budeme mít problém v tom, že v konečném důsledku tam něco nebude zahrnuto. Pozitivní seznam je jasný tam jsou pouze ty položky, které jsou skutečně vyloučené. U té negativní, negativního seznamu je ta věc celá nejasná a také bych chtěla vědět, kdo to definuje. Paní Tyler. Tyler. Děkuji, pane předsedo. Dívám se také na předsedo našeho výboru, ale k těm veřejným zakázkám. Čím více o tom diskutujeme, tím víc si uvědomujeme, že tady v tomto výboru máme to know-how, jak sdílet tu odpovědnost. Někteří ho, o tom hovořili, eh, hovořili o těch eh, rozděleních co do odvětví, to tady existuje jak nejlépe využít eh, vlastně to know-how, které máme eh, v našem parlamentu v této souvislosti. Předseda, eh, chci dát ještě šanci, také příležitost kolegovi Vital Moreirovi, aby se o věcech pobavil ze své perspektivy, výboru pro mezinárodní obchod, takže teď bych vás možná, možná vyzval, abyste reagovali prosím, k těm veřejným zakázkám. Já jsem nechtěla hovořit k veřejným zakázkám, ale mám otázku k jednomu z řečníků. Ráda bych se vrátila či propojila bych ráda eh, prezentaci Monik s prezentací eh, pana Buržoa musím říct, že hodně sdílím to, co říká Monika, ale ty procesy je třeba v těchto diskuzích zohlednit. Dám vám velmi krátký příklad z pohledu normalizace. E, asi dva teď prostě ta veřej, veřejná rozprava se v Spojených státech skončila, žádné e, připomínky ze strany veřejnosti nebyly zohledněny, prostě do toho mohly mluvit pouze e, e, ty hospodářské subjekty, Eh, my to děláme eh, trochu odlišně a je důležité, aby tyto věci byly v souladu. Chtěla bych vědět, eh, jak americká obchodní komora vidí ten proces, ne, jak se nesoustředuje pouze na ten cíl, ale také na ten celý postup, protože ten je pro nás také naprosto klíčový pro úspěch celého toho projektu. Tom Jenkins, maybe. Tom Jenkins možná začne. No, to jsou vlastně dvě otázky. Jedna se týká pozitivních či negativních seznamů. Tady musím říct, že Eh, my eh, jsme o tom negativním eh, listu hovořili, jsme proti tomu, myslím, parlament je proti tomu, jak to, že se to stále ještě děje. Je to trošičku zmatené, protože dokument komise hovoří že o tom, že ty prvky jsou předloženy formou pozitivního seznamu a ty závazky budou pak převedeny do negativního seznamu. Já nejsem expert a nevím o všem, co, o čem se tady hovoří, ale my jsme prostě eh, pro pozitivní seznam, víme, o čem se hovoří a nikdo se tam potom, nic se tam potom nemůže eh, dostat a to je určitá obava, kterou někteří z nás především ve veřejném sektoru máme. K otázce, jak eh, to vlastně celé dělat, no tak to vám jistě nebudu říkat já Vím, že ta záležitost TTIP se vlastně týká naprosto všech různých činností, které, které jenom můžete pomyslet a naše federace bojují o to, aby se na seznam priorit dostaly ty jejich věci a každopádně my si myslíme jednu věc ať už se konfigurace v tomto parlamentu bude eh, vybírat ta či ona, tak je třeba eh, zohlednit všechny sektory zabývat se tím velice podrobně. My bychom byli velice rádi, e, třeba e, jsem o tom hovořil s lidmi z Evropské federace dopravy, e, my bychom byli rádi, kdyby například ten zákon Joint Act byl znovu ve hře, takže možná by to dalo se předložit výboru pro dopravu Eh, pak jsou tam témata, která jsou taková průřezová a tam bychom se eh, také tím měli zabývat, možná váš výbor, nevím přesně jak. Nevím, eh, jak to je u vás všechno rozdělováno, ale nemělo by to utéct mezi prsty. A aby se e, parlament tím zabýval vhodně, tak je prostě potřeba, aby se tím zabývali e, příslušně vhodně poslanci. Prostě to musí být ty správní lidé. No nebudem se vás ptát, na které teď myslíte. E, a všichni to teď sledují. Henri Bourgeois ten to uzavře. Děkuji. Pokusím se zodpovědět otázku po de facto restrikcích. Proč jsem to zmínil? Z následujícího důvodu. Vím, že Evropská unie se výjimečně věnovala vyloučení amerických firm v oblasti služeb na subcentrální úrovni a také vyloučení amerických služeb produktů a zboží v oblasti inženýrských sítí s výjimkou elektřiny. Takže v Evropě je v rámci VTO zcela legální vyloučit americké firmy ze servisu nebo služeb eh, eh, na subcentrální úrovni a také na úrovni VTO vyloučit americké firmy v oblasti inženýrských sítí s výjimkou elektřiny. Já jsem nenalezl jediný konkrétní příklad americké firmy, která by byla de facto vyloučena. Proč to zmiňuji? Protože se domnívám, že vyjednavači, bohužel už odešli, by se měli zaměřit na to, co eh, skutečně má váhu a neumožnili, aby se ten segment jaksi eh, zdiskreditoval na něco, co existuje pouze na, map, na papíře a není v podstatě uplatňováno, prováděno v praxi. Já jsem alespoň nikdy nenašel příklad toho citovaného postupu. A i když vyjednavači by se měli zaměřit na význam e, onoho odvětví, možná, že existuje jediný příklad americké firmy, která kdy byla vyloučeno a vyjednavači by nyní měli uvažovat o tom, jaká má, jakou má ekonomickou hodnotu to vyloučení místo toho, aby se snažili překlenout eh, propast eh, u věcí, které jsou spíše teoretické než praktické. Dále negativní a pozitivní seznamy. Upřímně řečeno, myslím, že můžete natropit eh, neplechu jak s pozitivními, tak negativními seznamy. Záleží na tom, co do nich zařadíte. A existují příklady, kdy negativní seznam působí dobře a pozitivní také. Takže byl bych opatrný eh, v omezování na pouze negativní nebo pozitivní seznam. Dále takzvaný smart meter. My bychom se zaměřili především na vytvoření eh, společných eh, standardů, které umožňují konkurenční boj. Jinak americký Eh, průmysl eh, inteligentních eh, tachometrů nebude moci konkurovat s evropským a naopak. A jeden nebo druhý ehm, se takovýmto způsobem izoluje od konkurence a ztratí vlastní konkurenceschopnost a nebude schopen předkládat spotřebitelům dostatečnou nabídku. Takže prvním požadavkem je vytvoření společných specifikací, například v inteligentních tachometrech a e, samozřejmě e, každá e, legislativa, každý právní řád by měl dodržovat vlastní postupy a zajistit, aby všichni zainteresovaní byli zapojeni Um, eh, do tohoto procesu specifikací. Ale když mají obě strany různá pravidla, tak musí obě strany analyzovat, zdali tato pravidla vedou k eh, obdobným nebo ekvivalentním eh, výstupům a pokud ano, včetně mm, spotřebitelů, tak nevidím důvod, proč by obě strany nemohly přistoupit k vzájemnému uznávání. Dobrá, děkuji vám mnohokrát. A nyní vás eh, chci eh, vyzvat, abyste eh, našim pěti odborníkům zatleskali, protože odvedli velmi dobrou práci a děkuji jim, že k nám dorazili. A jak vidíte, nebo jak jste viděli a jak Tom Jenkins také uvedl, jedná se o velmi rozsáhlou a ambiciozní politickou otázku, politický projekt, do něhož je zapojeno mnoho lidí. My také jsme k tomu přispěli a doufám, že se nám podařilo určité věci nadnes, ne sice je vyřešit, ale nadnes to bude úkolem to vyřešení příštího parlamentu. Tak ještě jednou vám děkuji. A e, nyní bych e, chtěl požádat Vitala Moireira, který je e, předsedou výboru pro mezinárodní obchod v Evropském parlamentu a koordinuje všechny tyto aktivity spolu s předsedou parlamentu parlamentu, kdyby eh, nám pronesl jakési závěrečné eh, slovo a také se vyjádřil o, eh, ohled, o konzultaci o transparentnosti ze svého pohledu. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě potěšením být mezi vámi. Já vítám tuto iniciativu, stejně tak jako iniciativu ostatních výborů, které se rozhodly uspořádat slyšení, workshopy zadávat studie a přispívat tak ke zvyšování povědomí a účasti tohoto parlamentu v těchto jednáních. Jelikož jsem předsedou výboru pro INTA, což je příslušný výbor a také zpravodajem parlamentu pro eh, tato jednání, jsem velmi rád, že tady činíme určité nebývalé kroky a iniciativy. Nikdy jsme nezaznamenali tak širokou účast eh, transverzálních výborů v rámci obchodní dohody. Je to eh, něco velmi uspokojivého. Po mém soudu zde máme tři oblasti, kde by tato dohoda mohla mít dopad na jednotný trh eh, nebo vnitřní trh EU. Jednak zvýšená role amerických eh, podniků eh, v poskytování zboží a služeb a také účasti na eh, veřejných zakázkách. O tom bylo toto slyšení. Jde o to otevřít přístup na trhy protože se jedná o preferenční nakládání a tudíž je žádoucí, aby docházelo k větší konkurenci, eh, k většímu, eh, větší nabídce, větší výběru, eh, většímu výběru pro spotřebitele. To je také účel a smysl obchodních dohod. Je to velmi ambiciozní dohoda, myslím, a bude mít značné dopady. Budeme mít větší účast amerických firm na jednotném trhu, když ta dohoda projde. Dále dojde k určitému odchýlení oblasti eh, nebo obchodu eh, z evropského trhu na transatlantické trhy. Do jisté míry dojde k takovéto deviaci obchodník eh, toku z jednot jednotného vnitřního trhu, to znamená z trhu členských států EU, směrem k výměně mezi americkým a evropským trhem. To bude platit také na toky, eh, obchodní toky s třetími zeměmi. Všechny dohody o preferenčním nakládání mají tyto následky a to je také jednou z ambicí eh, této dohody. Jde otázka, jak eh, daleko chceme jít při odstraňování obchodních překážek, které existují třetím účinkem či důsledkem na vnitřní trh EU je otázka regulační. Myslím, že je nutno rozlišovat mezi stávajícími regulačními rozdíly a budoucími. Pokud jde o ty stávající, tak eh, teoreticky máme dva přístupy. Jednak eh, snažit se sladit regulace tam, kde se ličí a druhý přístup je pokusit se, eh, zda můžeme přistoupit k vzájemnému uznávání. Já se nemyslím, že ten první případ bude proveditelný. Určitě obě strany se budou muset domluvit na souboru pravidel a to znamená, že bude zapotřebí upravit ta pravidla na obou stranách, evropské i americké. Myslím, že proto není mnoho prostoru. Podle stávajících eh, pravidel obchodní dohody nemohou sami měnit eh, pravidla EU. I když eh, tato dohoda může vést k určitým úpravám našich nařízení, Mělo by to být provedeno zákonodáci samotnými, nikoli těmito obchodními dohodami. Takže si myslím, že možná bude existovat určitý prostor pro vzájemné uznávání mezinárodních standardů a norem pro sladění, ale pokud jde o e, změnu regulací, EU e a e, USA, aby měli společného jmenovatele, tak nevidím mnoho možností. Spíše možností vidím v oblasti vzájemného uznávání za předpokladu, že Eh, se budou tyto zásady dodržovat. To znamená, že bude existovat eh, obdobná anebo ekvivalentní míra eh, regulace a pak si budeme moci dovolit uznat americké standardy či normy za předpokladu, že oni budou uznávat naše, tak aby na stejném trhu platila platili stejné normy. To se může vztahovat například na eh, vozidla, eh, americká vozidla zde, evropská vozidla v USA, za předpokladu, že eh, určitá úroveň bezpečnostních norm je stejná. A samozřejmě můžeme být i méně ambiciozní a zaměřit se spíše na administrativní uznávání administrativních kontrol, to znamená určitých inspekcí, dozoru a tak dále. V tomto posledním aspektu, myslím, je mnoho možností dospět k vzájemnému uznávání eh, takovéhoto administrativního eh, dozoru pokud jde o budoucnost, samozřejmě tato dohoda znamená, že v budoucnu bychom neměli vytvářet další eh, divergence, další rozdíly. Naopak snažit se spíše překlenovat rozdíly, které existují. To znamená ale provádět hodnocení dopadu zcela pravidelně, to znamená dopadu na transatlantické trhy, tak aby zákonodárci mohli přihlížet k dopadu na nařízení upravující transatlantický trh. A znamenalo by to také, že jak v USA, tak i zde ty regulační postupy by měly plně zapojit zainteresované strany do konzultačního řízení což um, již uh, je předmětem um, jednání, do jaké eh, míry evropští a američtí zainteresované subjekty mohou se podílet na těch postupech a procesech, eh, legislativních procesech eh, zde i v Americe. Myslím, že tato regulační konvergence by mohla být mnohem méně ambiciozní, než jsme si na počátku mysleli, ale Eh, spatřuji tady vel, velmi významný prostor pro konvergenci a to ku prospěchu našich podniků a ku prospěchu růstu a zaměstnanosti. Já jsem eh, jednak eh, předsedou výboru INTA a zároveň jsem zpravodajem k této Eh, dohodě. A čili já bych rád tady rozlišoval mezi fakty a mýty. Eh, takže zaprvé eh, říká se, že jednáme tajně. Skutečnost je, že my jsme nikdy neměli méně utajené jednání. Vůbec nikdy. My činíme nikdy nevýdané kroky k tomu, aby všechno bylo transparentní. A podle mě to byly velmi, velmi pozitivní kroky a měli bychom být ještě ambicioznější. Ale skutečně, pokud porovnáváme toto jednání s aktou, tak to se srovnat nedá. Vůbec. Za druhé, Říká se, že parlament nemá přístup k dokumentům. Skutečností je, že máme přístup ke všem dokumentům a to bez výjimky. Nejenom já jako zpravodaj, také stínový zpravodaj a všichni koordinátoři z mého výboru a do jisté míry také všichni předsedové zapojených výborů pokud tedy projeví o cokoliv zájem. A to se může týkat i e, předsedy výboru IMCO. A byl to velmi zajímavý boj, protože v souladu s našimi pravidly e, k dokumentům vždycky e, měl přístup jenom hlavní výbor. Ale my jsme zabojovali a přesvědčili jsme komisi, aby také další výbory těchto jednáních měli přístup ke všem dokumentům. Včera nebo dneska jsem odeslal dopis Malcolmu Harberovi s informací, že eh, opravdu eh, ty dokumenty jsou k dispozici. Otázka, měli bychom být ambicioznější, odpověď ano. My se snažíme přesvědčit Američany, aby také oni své dokumenty zpřístupnili tomuto parlamentu a tomu, těmto výborům. Zatím eh, jsme narazili na odpor, eh, protože američané se domů domnívají, že by měli své dokumenty sdílet pouze s kongresem a s vlastní exekutivou, ale my Eh, bojujeme, nevzdáváme to a nakonec zvítězíme. Domníváme se, že je to v sájmu důvěryhodnosti eh, tohoto vyjednávání. Ovšem, eh, pokud se týče evropských dokumentů, tak tady skutečně není výjimka. My je známe do poslední tečky a opravdu eh, ani veřejnost nikdy neměla větší přístup a důkladnější znalost eh, dokumentů. Samozřejmě, že bychom neměli polevovat ve svých ambicích. Měli bojovat za lepší sdílení informací, ale skutečně Eh, neměli bychom opomínat také to, čeho jsme už dosáhli a co je daleko lepší, než bývalo dřív. Eh, known as being soft on the commission. <laughs> When it comes to... Já uh, jsem skutečně hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A určitě mohu říct, že spolu e, pracujeme nesmírně kvalitně a děkuji za to, že jsme spolu mohli takto e, sestavit e, ten program. Měli jsme také mimořádnou účast, nejvyšší, co si pamatuju. Lidé stáli podél zdí, všechny židle byly plné. Vlastně začali jsme Eh, s tím, že toto je dohoda o obchodu, která nemá sobě rovna, ta se žádné jiné nepoda, nepodobá. A to, jak se s ní eh, vypořádáme, se projeví a odrazí v dalších jednáních o dalších dohodách s jinými zeměmi a e, nepochybně e, to bude probíhat prostě s větší transparentností, s větší angažovaností, se zapojením všech e, možných zúčastněných stran a e, jistě e, musíme sledovat případné nové návrhy z komise a zabývat se tím principem e, kompatibility. Musíme také zvažovat, kde se můžeme poučit ze stávajících norem platných ve Spojených státech. Nikdo nemá monopol na moudrost, musíme jít cestou výběru těch nejlepších řešení a Eh, my jistě nejdeme cestou snižování těch norem, jde o to zlepšit ten proces normalizace, učinit ho pochopitelnějším, zlepšit eh, situaci pro spotřebitele, umožnit jim větší výběr a tak dále. Myslím si, že to je skutečně vzrušující perspektiva. Bude to znamenat další práci pro náš výbor a jsem si eh, jistý, že kolegové zde přítomní plánují zůstat v tomto výboru i v budoucím volebním období a budou přispívat k té práci. Děkuji, že jste se k nám dnes připojili, děkuji našim hostům, děkuji těm, kteří nás sledovali eh, na webu. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé a budeme v kontaktu. Slyšení je teď ukončeno, ale my máme ještě několik bodů na pořadu jednání. Ti z vás, kdo chtějí zůstat, tak jste vítáni. Ti, kteří zůstat nechtějí či nemohou, eh, prosím, aby tak eh, odešli z místnosti co možná nejrychleji a potichu, protože máme před sebou ještě, jak jsem řekl, pár bodů k řešení. So, um, so can I, um... Takže prosím, eh, pokud eh, ne, plánujete zůstat v sále, tak eh, nás laskavě opustte. Máme před sebou ještě jedno legislativní téma, které musíme prodiskutovat. Děkuji, že jste přišli. Děkujeme také našim zástupcům z FL, že přišli mezi nás. Jsme rádi. A Teď vám musím říct, že máme tady zápis z jednání z února letošního roku a pokud nebudou zneseny námitky, tak to budeme považovat za schválný zápis do konce zítřka a nic o trialogu, takže se můžeme přesunout k legislativnímu postupu. Jedná se o administrativní e, orgány ve členských státech a o otázky spadající do oblasti celních e, pravidel. Je to tedy něco, o čem bychom měli hlasovat zítra. Je tady návrh kompromisního pozměňovacího návrhu. Pan Ross z EPP je váš. vnímáno, eh, že se jedná pro Evropskou komisi o možnost eh, vlastně eh, se obrátit k těm hospodářským subjektům a zahájit s nimi řízení. Když se nereaguje na požadavky, tak to velmi často vede k podvodům a pak se jedná o ustanovení, která se vztahují k ochraně údajů. To vzneslo určitý počet eh, jako určité znepokojení mezi některými kolegy a v radě. Eh, je tady pozměňovací návrh, který se vztahuje k té studii o dopadech v rámci desetileté lhůty eh, a sběrem, zabývá se sběrem údajů všech dovozu. Zatím se jedná pouze o sběr údajů, které se stahují k dovozům a tranzitu na členských, ve členských státech leteckou cestou či pozemní cestou a ten právní rámec by postupně eh, měl být eh, ještě eh, rozšířen i na námořní dopravu, na námořní sektor. Zítra pravděpodobně bude ještě Oli Schmidt za liberály předkládat ústní pozměňovací návrh, my s ním souhlasíme a v důsledku toho bych vás chtěl nejprve upozornit na tento ústní pozměňovací návrh. Jedná se, jak jsem řekl, o ústní pozměňovací návrh, který nejenom identifikuje služby kde eh, může eh, se jednat o určitou odbornou přípravu, ale kde se také říká mimo jiné. A v důsledku toho se eh, tedy tady jedná o E, jako příklad e, určitý výčet e, služeb, ale není to vyčerpávající seznam. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci a také děkuji Arian. Já se omlouvám, Malcolme. Marian Marianě děkuji a také Santíně z frakce SD za skvělou spolupráci během celého postupu. Rovněž chci zdůraznit podporu, které se nám dot, do, které jsme se dočkali od komise, konkrétně od oddělení eh, boje proti podvodům. Děkuji vám. Děkuji, Antonio. A Eh, je tady někdo z Evropské komise? Ne? Je tady někdo? Hmm. Aha. Děkuji, chci se Eh, omluvit. Chci eh, omluvit pana se, ten mohl zůstat bohužel jenom do 6 hodin, ale má někam odletět, tak musel odejít a požádal mě, aby mě, abych pak jako reagoval na ty případné pozměňovací návrhy. Takže stínoví zpravodajové jsou další, pane, prosím. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane zpravodaji. Kolegové, Eh, já musím říct, že eh, na této zprávě byla vynikající spolupráce se zpravodajem Asiově, zpravodajem. Eh, je to 14 dnů, co jsme, shodli, jsme se shodli na výborné, výborných kompromisech. Týkalo se to o seznamu dat od veřejných poskytovatelů a dále v oblasti dopravy. My eh, jsme eh, řešili otázku eh, nedostupnosti určitých veřejných dokumentů a včera jsme, a minulý týden jsme vyřešili také otázku expertů. To je všechno a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji paní Rujle. Pan Fox. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodaji, stínovým zpravodajům za kvalitní odvednou práci. Děkujeme zpravodaji, že zapracoval tolik našich pozměňovacích návrhů, ale pořád máme určité obavy z implementace. Očekáváme vytvoření eh, seznamu eh, transitních dat a CSS, eh, což bude daleko složitější. Nicméně Eh, bylo uděláno mnoho pro zachování eh, autonomie členských zemí, za což tedy děkuji také panu zpravodaji. A také děkuji za eh, to za zahrnutí exportních údajů, také těch, který se týká pozemků a letecké dopravy. Také očekáváme analýzu Eh, nákladu a přínosu. Také jsem rád, že vypadl termín eh, řízení rizik a zredukoval se pojem, použití pojmu přenos dat. Přesto mám vůči této legislativě určité výhrady, nicméně děkuji za kompromisní návrhy, které, domnívám se, eh, poněkud zlepšují návrh komise. Děkuji. Nyní se ptám komise, zda si přeje k tomu něco říci eh, ve zbývajícím eh, krátkém čase. Já se omlouvám, já nejsem technický expert a bohužel kolega musel v 6 hodin odejít, aby stihl letadlo, takže já se obávám, že tady teď nemohu nic říct. Dobře, nevadí, vy jste tu debatu slyšeli, zítra budeme hlasovat. No. Eh, možná bych ještě řekl, že eh, vítáme eh, za, ten, za toho ducha spolupráce, který po celou dobu panoval. Děkuji. Antonio, přejete si ještě říct něco závěrem? Myslím, že jste odvedl velice dobrou práci. Ano, děkuji. Myslím, že všichni jsme odvedli přiměřeně dobrou práci, možná, že to není úplně na jedničku, ale udělali jsme maximum možného za daných okolností. Komise samozřejmě by ráda prokázala vyšší ambice u exportních údajů. Toto je jasně kompromis a my tedy jsme eh, přijali eh, pozici americké strany, pokud se týče těchto údajů. Na závěr se nám tady podařilo dosáhnout eh, určité dohody. Pracovali jsme na tom dva roky a respektive mm, necháme to teď dva roky působit a po dvou let uvidíme, jaké to bude mít dopady. Eh, myslím, že je to skutečně eh, přiměřený a rozumný kompromis a já děkuji všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Good. Okay, well, thank you very much. Uh, so, uh... Děkuji. Hlasování se odehraje zítra o 16. hodině. Což ale stejně, myslím, všichni vědí. No a pak budeme mít zasedání s doktorem Štojbrem ze skupiny pro odbourávání administrativy. Tak a teď se dostáváme k poslednímu dnešnímu bodu a to je debata o přípravě soudného rozpočtu EU na rok 2015. Pravda je opět Korea eh, eh, de Camp, Pos a pan Van de Kamp a paní Hanslik jsou Zpravře pan Schmidt tady není, pan tady taky není, pan Fox tady je. Takže eh, Antonio Fernando Correa de Campos, kdyby nám tedy řekl, co nám chce říci. Muito obrigado, eh, presidente. Eu gostaria de... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve vysvětlit, eh, proč eh, mé jméno figuruje u dvou posledních zpráv tohoto výboru. Já jsem eh, z Vinařského kraje a my také máme dvojí žně. První to jsou tedy ty celé hrozny, které tedy sklízíme a pak zbývají ještě takové ty menší, které eh, to, prostě to, co tam zůstává, to se tak ještě může potom skrytit. Eh, Čili já jsem tady eh, se sbíral témata, která na mě zbyla, to ale neznamená, že by to byla nevýznamná témata. Určitě eh, je eh, důležité naše stanovisko k rozpočtu eh, na rok 2015. Nyní máme jiný postup. A to vedlo k určitým důsledkům. Výbor IMCO by mělo vydat své stanovisko do 15. dubna a to se mě také bude týkat jakožto zpravodaje. Dále eh, budeme mít eh, mandát do trialogu, do trialogu. Eh, je třeba přeskoumat nejdříve mandáty jednotlivých výborů, také v souladu s finančním výhledy až do roku 2020. No a vypadá to tak, že První diskuse by měla být dnes, 17. března, a pokud se týče obsahu dopisu, eh, který 20. rozeslal eh, rozpočtový výbor, a eh, to je, tam jsou de facto termíny pro mě a stínové zpravodaje. 27. března si to projednají frakce a hlasování ve výboru bude 7. dubna. Co se týká obsahu, my tady pracujeme na prvním dokumentu, e, já tady mám zatím e, několik, vlastně šest důležitých bodů, se kterými bych vás chtěl seznámit. Za prvé naše doporučované priority. Za prvé tedy politika ochrany spotřebitele. To musí být jedna z priorit na rok 2015 a to se musí projevit také ve, v rozpočtu. Za druhé eh, je třeba eh, mít finanční prostředky na podporu strategie inteligentního růstu a podpory zaměstnanosti. Za třetí, eh, dále je nezbytné financovat Single Market Forum. Za čtvrté, Eh, přiměřené financování celní unie a boj proti podvodům, tak aby spotřebitelé a eh, finanční, finanční zájmy unie byly adekvátně chráněny. Za páté více prostředků pro Solvit, aby podniky a občané mohli využít celý potenciál Solvitu a za šesté upozorňujeme na potenciál Ehm, na, eh, v ehm, program eh, pro malé a střední podniky eh, v roce 2015 v souvislosti s přetrvávající krizí. No, já tady návrh tohoto dopisu, ve kterém budou tyto priority, vám rozdám a ehm, pak to tady budeme diskutovat a předáme to dál. Ano, děkuji. Eh, když jste hovořil o dvojím vynobraní, tak eh, eh, ano, to možná se tím budete zabývat ještě jednou po volbách. A no, teď si vyslechněme paní Hanslík, která nám také má co říci. Pane předsedo, musím říci, že ty Eh, ty příměry s vinobraním to je velmi, jsou velmi vzrušující. Já tedy se tímto tématem osobně nezabývám, ale zastupuji pana Van de Kampa a chtěl bych tady jeho jménu říci několik bodů. Pan poslanec eh, tedy prosil, aby řekla toto. Jak víte a jistě souhlasíte, naše ekonomika se nyní zotavuje z krize a je velice důležité, aby k plnému uzdravení měla dobře fungující trh. Pan poslanec se domnívá, že je klíčové, že je to klíčová věc, abychom mohli hovořit o regulérním zotavení ekonomiky. Velice se líbí panu poslanci to, co řekla paní Gelpeč a navrhuje se tedy, abychom eh, navázali na eh, rozpočtovou linku z roku 14. Eh, hlavním cílem by mělo být inovace a redukce administrativy. A aby se tohoto dosáhlo, je navrhováno, aby v roce 2015 jsme se soustředili na tři důležité věci. Za prvé, financování Eh, tržních nástrojů, tedy eh, nástrojů pořízení trhu, za druhé, abychom měli v části ODR eh, měli prostředky na nástroje tlumočení, protože by to mělo být ve výši do dvou let zhruba 8 milionů eur. A vzhledem k tomu, že chceme eh, zaprvé eh, podporovat spotřebitele a zároveň pro ně eh, snižovat pro ně administrativní zátěž, je důležité, aby ODR fungoval a byl k dispozici ve všech jazycích a těch 8 milionů eur ročně, to je právě odhad nákladů na tuto platformu na leta 2015 až 2020 a to je eh, významný bod pro pana Van der Kram. Přeje si, aby se to projevilo v rozpočtu. A ještě poslední postulát. Eh, měli bychom podle něj se dále koncentrovat na konkurenceschopnost malých a středních podniků, protože ty se mohou stát hnacím motorem vnitřního trhu a rychlejšího zotavení z krize. A ještě poslední myšlenka pana Vanderkampa, který děkuje za velice dobrou spolupráci s panem zpravodajem i stínovým zpravodajem. Bylo by vhodné podle pana poslance zachovat maximální flexibilitu v rozpočtu na 2015, protože jde e, o to, aby se mohl tento rozpočet přizpůsobit programu nové komise, která nastoupí po příštích volbách, čili eh, flexibilita v rozpočtu na 2015 je velmi důležitá. Já vám děkuji eh, za pozornost eh, a děkuji vám také jménem pana poslance Vanderkampa. Děkuji vám, paní Rühle. Paní Rure ne, nemluví do mikrofonu. Já souhlasím s většinou, mám pouze otázku na paní Hanzlik. Eh, jde o otázku ehm, těch eh, nákladů na eh, překlady. Máte na mysli UDR? Ano, to byla moje otázka, protože i já jsem chtěla podnítit, abychom zjistili, co potřebujeme v rámci eh, toho systému eh, řešení sporů online. Ale jelikož to pan Fandenkam takto navrhuje, tak já se k tomu připojuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že naším východiskem v tomto rozpočtu by mělo být, že každé euro, které vynaložíme, eh, přichází od daňových poplatníků, ať už jednotlivců nebo podniků. A proto musíme být opatrní když voláme po navýšení rozpočtových výdajů. A určitě já eh, nechci, aby došlo v rozpočtu EU k navýšení. A chceme-li ehm, vynakládat více, na eh, vajíčka, tak musíme současně snížit výdaje na eh, víno. A určitě eh, nechci připustit, abychom volali po zvýšení nákladů na všechno a nikdy nic nesnižovali. Pokud jde o stávající rozpočet IMCO, a aniž bych žádal dodatečné finanční prostředky, měli bychom zajistit, že tam, kde peníze vynakládáme, podporujeme současně malé a středně velké podniky a podporujeme roli, kterou oni sehrávají při stimulování vzdělávání, inovaci a podpoře růst a, e, míst a zaměstnanosti a také růstu. A to se týká také finančních prostředků, které máme například pro program Horizont 2020. Také podporují e, řádné fungování informačního systému interního trhu IMI a e, také nástroje na řešení problému, například Solvit a portálu e, u Europe. E, takže, pane předsedo, já se těším na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodají při předkládání velmi obezřetného a prozíravého rozpočtu pro IMCO. Já vám děkuji, říká předseda, a jak uvedl náš zpravodaj, obdržíme návrh dopisu 20. v návaznosti na tuto diskusi a poté bude 27. března datum pro předkládání pozněvacích návrhů a 7. dubna budeme hlasovat, eh, než si pak uspořádáme eh, závěrečný raut. Ale o tom ještě budu informovat na konci mm, toho zasedání eh, bude potom přípitek. Takže děkuji vám mnohokrát. Chcete ještě něco dodat? Máte ještě něco k tomu, Antonio? Ano, děkuji, pane předsedo. Snad jenom dvě slovíčka, abych poděkoval za podněty, které zde zazněly a v podstatě jsou v souladu s tím, co jsem navrhoval sám a co jsem přednesl. Dovolte ale, abych některé myšlenky eh, zvláště eh, zdůraznil. Bylo zde například eh, řečeno, že musíme posílit onu koncept říci, že jednotný trh je zcela eh, eh, výjimečná možnost, jak mm, vybřednout z krize a jak eh, se zotavit. Ehm, to je něco, co by mělo být v textu ještě více zdůrazněno. Ehm, kolega Fox hovořil o malých a středně velkých podnicích, o inovacích, které právě oni pohánějí a to jsem také implicitně zmínil, ale ne výslovně. Domnívám se, že to je velmi eh, dobrá eh, věc zdůraznit otázku inovací. To ještě učiním. Pokud jde o otázku finanční, chtěl bych připomenout, že naše intervenční schopnost, tedy schopnost našeho výboru eh, vydávat finanční prostředky je rovná nule. Nevím, jestli s tím můžeme ještě cokoliv udělat. V podstatě nemáme k dispozici žádné prostředky, které bychom v této souvislosti mohli vydat a tudíž nebudeme určitě ničím mrhat. Pokud jde o program Horizont 2020, zopakuji, že členské státy by měly dbát na to, že není možné přebírat závazky, aniž by Eh, dodrželi závazky minulosti a uhradili je. Pokud jde o příští fázi Horizontu 2020, to znamená podporu v rámci Horizontu 2020, je důležité, aby byly napřed eh, splaceny dluhy. Na to je nutno všechny upozornit. My ale samozřejmě nejsme těmi největšími mrhači finančních prostředků v tomto výboru a neohrožujeme rozpočet Evropské unie. Nejsme to my. Děkuji. Dobrá, já vám eh, děkuji za eh, práci tím uzavírám dnešní schůzi. Chci ještě připomenout, že zítra dopoledne se nesejdeme, máte tedy volné dopoledne. Já budu hlasovat ve výboru pro průmysl o e, propojeném e, balíčku a odpoledne vám sdělím výsledek, ale my se zde ve stejné místnosti opět sejdeme zítra odpoledne v 15 hodin, abychom si vyslechli pana Štojbra a poté hlasovali v 16 hodin. Děkuji a přeji vám hezký večer.